Okay, dear colleagues, let's start uh, with point 9 of the agenda. Vážení kolegové, začneme bodem 9 pořadu jednání, což je diskuze o zprávě o mezinárodních účetních standardech v Evropě. Název celé této zprávy oficiální je na čtyři řádky, což je téměř rekord. Nicméně on musí postihnout eh, složitost celého tématu, já ho tady teď číst nebudu a rovnou dám slovo našemu zpravodaji. kterým je Teodor Dimitru Stolojan. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, investice z eh, soukromého věřejného sektoru jsou hlavním hnacím motorem růstu a finanční informace eh, jsou základem investičních rozhodnutí. Proto mezinárodní standardy finančního výkaznictví jsou nutné pro kvalitu a důvěryhodnost finančních informací. Dnes IFRS je implementován v Evropské unii od roku 2005 a je využíván ve 160 zemích na celém světě. IFRS společně s mezinárodními auditními standardy jsou důležité pro fungování eh, kapitálových trhů a v tomto eh, ohledu jsou považovány za eh, veřejný statek. Proto je důležité, aby proces vytváření IFRS byl transparentní a pod dohledem veřejných orgánů. Finanční eh, krize značně eh, zvýraznila eh, dopad IFRS a jedná o něm nyní i G20 a také evropské instituce, včetně Evropského parlamentu. Ekon vytvořil stálou pracovní skupinu pro IFRS a Evropský parlament zdůrazňuje důležitost této otázky, pokud jde o kvalitu IFRS a řízení nadace pro IFRS a EFRAG během debaty o eh, unijním programu na financování nadaci, nadace eh, eh, IFRS do roku 2020. Zpráva o hodnocení IFRS a o aktivitách EFRAG má na první stránce mé jméno, nicméně musím poděkovat především stále pracovní skupině, e, účastníkům těch několika seminářů a slyšení o IFRS a myslím si, že členové stále pracovní skupiny pro IFRS a účastníci těchto akcí si zaslouží dík za jejich příspěvek, který byl velice užitečný při psaní této zprávy. Čeho chceme touto zprávou dosáhnout? Chceme, aby IFRS byl kvalitní, aby eh, panovalo společné porozumění eh, kritériím, a aby eh, účetní standardy neohrožovaly finanční stabilitu v Evropské unii ani ekonomický rozvoj Evropské unie. Podporujeme návrh ASCB na znovu zavedení opatrnostního principu a e, nových konceptů a získávat co nejširší podporu pro tyto principy, které jsou v souladu s evropskou legislativou. EICB e a EFRAG by měly mít jako prioritu analyzovat dopady jakéhokoliv nového standardu IFRS nebo změny současných standardů. E, to je důležité proto, aby účetní standardy byly plně a správně chápány. A tady bych chtěl zdůraznit, že díky zapojení parlamentu do této e, otázky ECB a EFRAG e, začaly velice pozorně se věnovat této analýze dopadu. Chceme, aby se Evropský parlament a rada zapojovali e, už v rané fázi, kdy se vyvíjejí finanční standardy a zejména potom do procesu jejich schvalování. Eh, dialog eh, mezi eh, ICV a a dalšími aktéry pokračuje navzdory pomalosti konvergenčního procesu. Pokud jde o řízení IFRS a EFRAG, pak monitorovací rada nadace IFRS by měla přesunout svou pozornost z otázky vnitřní organizace na záležitosti veřejného zájmu které by eh, měla mít nadace IFRS na starosti. Využívání IFRS a existence eh, stálých finančních podmínek by měla být podmínkou pro členství v řídících radách eh, nadace pro IFRS a IECB. EFRAG implementuje většinu reform, které doporučuje zpráva Meister. Eh, proto by komise měla navrhnout prodloužení unijního programu pro eh, EFRAG na eh, roky 2017 až 2020 protože když v Evropském parlamentu schválíme unijní program, pak, budou, pak jsou zaručeny finance pouze na roky 2014 až 2016. Teď několik slov k novému IFRS. EFRF eh, e má devět finančních nástrojů a EFRAK zaslal pozitivní stanovisko komisi a očekáváme, že komise eh, představí návrh aktu přenesené pravomoci Radě a Evropskému parlamentu. Eh, Mezitím samozřejmě dostáváme pozitivní reakce od veřejnosti, od ECB, e od evropských dohledových orgánů pokud jde o IFRS 9. IFRS 16 je nyní předmětem debaty a IFRS pro, pojišť, pro pojistné smlouvy eh, na tom se zatím pracuje a tady IECB navrhuje kompromisní řešení pro finanční eh, konglomeráty, eh, banky a pojišťovny ohledně toho, jak implementovat IFRS 9. Děkuji vám za pozornost. Thank you to the rapporteur. Děkuji panu zpravodaji. Nyní si vyslechneme stínové zpravodaje za politické skupiny. Jménem Pervanš Beres bude hovořit Nina GIL. Děkuji vám, pane předsedo. Pervanš tu bohužel nemůže být. Jak správně říkáte, je stínovou zpravodajkou za SD. Omlouvá se a chtěla by poděkovat zpravodaji za návrh zprávy je toho názoru, že několik bodů, o kterých se zmínili členové Ekonu na pracovní skupině pro IFRS, která zorganizovala plodné vyměny názorů s EFRAG, komisí a zástupci průmyslu e, a právě tak slyšení, které se konalo 1. prosince na téma IFRS 9. Stínová zpravodajka eh, vidí situaci pozitivně, zejména bych chtěla upozornit eh, na eh, mejstecká kritéria finanční stability a rozvoje, která by měly, měla být patřičně zohledňována během schvalovacího procesu. Tato kritéria jsou to nejdůležitější pro přidanou hodnotu Evropské unie, pokud jde o účetní standardy. A proto je zapotřebí je prakticky implementovat. Stínová zpravodajka také bere na vědomí fakt, že došlo ke značnému pokroku, e, pokud jde o reformu EFRAG a domnívá se, že nyní bychom se měli soustředit na co nejrychlejší naplnění toho, co bylo dohodnuto. E, ještě předtím, než navrhneme prodloužení unijního programu pro EFRAG na období 2017 až 2020. A konečně také sdílí obavy e, Evropského parlamentu ohledně nominace nového předsedy EFRAGu. Ten proces výběru je poměrně pomalý a stínová zpravodajka se domnívá, že to může poškodit kvalitu EFRAGu a v konečném důsledku e, jasnost a sílu evropského hlasu v těchto záležitostech. V několika e, bodech lze zprávu vylepšit Například stínová zpravodajka se domnívá, že jsou tu legitimní zájmy na způsobu řízení eh, IASB a eh, EFRAGu a také nezávislosti PIOB. Z minulosti víme, že transparentnost a eh, různorodost financování a profilu jednotlivých expertů byly klíčové, zejména proto, aby se zamezilo potenciálním střetům zájmu. Kromě toho IFRS 9 je zmíněn v jednom bodu odůvodnění, ale jinak stínová zpravodajka lituje toho, že tu chybí odstavec, který by hovořil o, o otázkách této nové finanční normy pro finanční nástroje. Tady by chtěla zdůraznit nutnost aby IFRS 9 sloužil dlouhodobé investiční strategii, kterou Evropská unie tak nutně potřebuje. V neposlední řadě si stínová zpravodajka přeje zdůraznit, že účetní standardy by měly zejména pokrývat otázky týkající se zdanění, včetně případných daňových podvodů. Tyto aspekty mohou být zanedbány při tvorbě norem a je zapotřebí patřičně zdůraznit jejich důležitost v současném kontextu. A ještě, pane předsedo, jestli můžu, eh, řekla bych pár slov eh, sama za sebe. Eh, já naprosto souhlasím s tím, že je zapotřebí výše, větší konvergence finančního výkaznictví. Pokud chceme, aby dohledové orgány a investoři eh, chápali, jaké je finanční zdraví určité společnosti, určité firmy, pak musí hovořit všichni stejným jazykem, což je zejména užitečné v kontextu Unie kapitálových trhů a směrnice v prospektus, kde jsem s tím novým zpravodajem za naší frakci. Myslím si, že větší konvergence finančního výkaznictví také sníží náklady. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Za EKR Kate Winburn. Děkuji vám, pane předsedu. Chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za dosavadní odvedenou práci a ráda bych zde něco řekla jménem Saida Kamala, který je stínovým zpravodajem, který se omlouvá, že zde dnes nemůže být. Rád by chtěl poděkovat za vyváženou detailní zprávu a a opravdu se tomu tématu věnuje hodně úsilí. Finanční krize ukázala, že potřebujeme reformovat stávající normy a dnes tedy diskutujeme o mnohem vylepšenějším systému, ale zůstává ještě řada otázek ve Spojeném království. Eh, o tom svědčí zpráva z konce loňského roku, eh, kdy se hovořilo o otázce auditu HBOS, ale i o rozhodnutí nešetřit dál a doufá, že toto šetření zahrne také o významu roli IFRS 9 při z eh, obrazování ztrát, které nakonec eh, vedly k kolapsu této eh, firmy. Samozřejmě jsou zde různé názory o, na výkaznictví společnosti a pan Kamal by byl rád, kdyby zde tedy byl větší důraz na význam IAS a příslušné směrnice. IFRS nesmí být v protikladu s principem eh, toho řádného mm, zobrazení stavu účtu. Jinak to nebude moci být podpořeno. protože řádné zobrazení výkaznictví je zásadní a čísla potom se používá pro tzv. net adequacy capacity. Test, který je také zmiňován v dalších eh, legislativních pravidlech. A proto je důležité, aby ta čísla opravdu náležitě odrážela situaci. Pan Kamal věří, že bude dobré, když zde bude tedy tento významný princip lépe zobrazen v této zprávě. A budou zde formulána náležitá kritéria. Mm, e S postupující revizí IFRS bychom také měli diskutovat o IFRS e 4 týkající se pojistitelů. Už to nabírá určité spoždění zvláště pro pojistitelské konglomeráty v rámci banka, bank a bylo by dobré na to také v této zprávě poukázat. Děkuji. Domnívám se, že za Alde je zde opět pan Ježek, prosím, máte slovo. Ano, typl jste si to správně, pane předsedo. Nevím, Kory chci poděkovat zpravodaji za dobře odvedenou práci Obecně se domníváme, že je opravdu důležité mít globální eh, srovnatelné uniformní standardy výkaznictví, které zvýší transparentnost. Globálně aplikovatelné standardy jsou důležité pro hospodářskou soutěž, obchod, odstraňování investičních bariér. Kora podporuje ten důraz na analýzy dopadu ve zprávě, přičemž jde o strukturovaný dialog ISB a dalších orgánů. Zvyšující se, se složitost této oblasti je faktem, ale měli bychom zde tedy hledat rovnováhu mezi složitosti a jednoduchosti, protože ty standardy by měly být eh, všeobjímající, ale reflektovat také ekonomickou realitu. Bora se těší na další diskuse a další spolupráci s panem Stolianem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, zaguje Fabio De Masi. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodaje za návrh zprávy. Já mám tři komentáře v této fázi. ISB a EFRAG jsou vlastně soukromé subjekty, ale přesto vlastně definují standardy ve veřejném eh, zájmu a vytváří veřejné, týkající se veřejných statků. A finanční krize nám ukázala, že to není jenom otázka finanční stability, ale i makroekonomických dopadů. Proto bychom rádi zdůraznili také význam dalších zainteresovaných skupin, e, zabránění konfliktu zájmu a byli bychom rádi, kdyby tyto soukromé subjekty byly z dlouhodobého hlediska transformovány v subjekty veřejné a týká se to bodu důvodění K Článek 5 a složitost, komplexnost. Ano, souhlasím, že potřebujeme jednodušší, přehlednější standardy výkaznictví, ale je zde také v oblasti finanční stability. Nyní máme složitější standardy, ale určité témata neřeší, například tzv. cliff effects a případné systémové dopady. A my už jsme některé tyto dopady vlastně diskutovali na slyšení začátkem prosince 2015. A potom jsme také skeptici, co se týče IAS pro malé střední podmínky, tak je to uvedeno v článku 8, mají-li být v propojeném světě užitečné, je třeba se postarat o to, aby eh, mimo jiné také hájili zájmy malých a středních podniků při formulaci eh, těchto požadavků, aby měli náležité zastoupení. Děkuji a za zelené Sven Gigold. Děkuji vám, pane Stoliane, za vaši zprávu. Ano, eh, výrazně eh, uznávají a odrážejí dosavadní diskuse, které zde probíhaly. Abych rád poukázal na některá témata, kde budeme rozvíjet to, co zde zaznělo, ještě něco k tomu přidáme. Za prvé, globalizace, globální eh, trhy by z toho mohly profitovat, kdyby zde byly eh, jednotnější a srovnatelnější pravidla, jak už řekla předřečnice. To ale znamená, že pokud se budou nastavovat pravidla na mezinárodní úrovni, tak způsob jejich nastavení musí odpovídat principům, o kterých jsme právě hlasovali v rámci zprávy Gulár. Demokratická legitimita, transparentnost, eh, zodpovědnost. IASB, přestože zde udělal první kroky v rámci doporučení pana majstata, eh, neplní všechna tato kritéria a pan Stolian o tom také hovoří ve své zprávě, uvádí některé tyto problémy. A já se domnívám, že bychom zde měli opravdu plně aplikovat ty standardy, které jsme právě odhlasovali na Ekonu v rámci zprávy Golar. A to právě v souvislosti e, s EFRAG, IASB, IFRS i PIOB, tak aby plně integrovali demokratickou legitimitu, transparentnost eh, a další tyto prvky. Eh, jinak zprávu podporuji. Rádi bychom posílili tu oblast týkající se analýz dopadu. A všechna ta kritéria pro schválení potřebujeme zde například i makroekonomické analýzy z této oblasti. Dále je důležité aby zde Evropa hovořila jasně v souvislosti s procesy nastavování globálních standardů. Klíčový problém v oblasti zodpovědnosti spočívá v tom, že v momentě, kdy monitorovací výbor, který byl vytvořen, se neschodne na tom, jestli chce být monitorovacím výborem nebo ne. Takže máme tu monitorovací výbor, který neví, jestli chce činit zásadní rozhodnutí a to se netýká pouze, jak píše pan Stolian, nejenom se to týká záležitosti veřejného zájmu, ale zda chce tento výbor být opravdu strážcem těchto institucí a zda je schopen konsenzuálně rozhodovat. Momentálně je zde taková patová situace, JSB vlastně kontroluje sám sebe a de facto monitorovací výbor je velice slabý a to vypadá pochybně i z evropského hlediska, protože my jsme do toho dali docela hodně peněz. Takže si myslím, že je zásadní vyjasnit roli monitorovacího výboru. Monitorovací výbor v podstatě eh, poskytuje ta vodítka. Pokud není schopen se reformovat v této záležitosti, tak se zde musíme ptát po jeho legitimitě. Doporučení zprávy Mejstát týkající se veřejných statků a příspěvku k finanční stabilitě. Je opravdu důležité to zohlednit v úplnosti v tom procesu schválení. Také na to poukazuje návrh zprávy, ale také je důležité, aby to bylo plně integrováno do způsobu, jakým ISB vytváří standardy a aby zde byla tedy závazná kritéria pro Evropu. Také je důležité to, že nyní vlastně v souvislosti s těmito kritérii dochází k revizi stávajících standardů. Změnit kritéria je jedna věc, ale logické dopady jsou zde další, sice, že by se měla ta kritéria aplikovat v těch jednotlivých standardech. V souvislosti s finanční stabilitou pro nás bylo nejdůležitější to, že když jsme diskutovali e, o finančních reformách, byla zpráva de la Rozier. A většina doporučení z těchto zpráv se podařilo odrazit. jenže zpráva de Rozier neustále hovoří o otázce mm, standardů v výkaznictví a problematice procykličnosti, ale to se zde neřeší. Proto je důležité, abychom té první právě vzali na vědomí zprávu Delorzier a podívali se na to, do jaké míry IASB naplnila to, na čem jsme se zde dohodli. A pokud ty standardy jako takové nebudou zohledňovat řádné eh, spravedlivé zobrazení a finanční stabilitu, tak by nebylo dobré rozšiřovat například na malé střední podniky a nevládní organizace. To by se mělo udělat až v okamžiku, kdy ty standardy budou jasně nastaveny a například eh, pravidla eh, market to market eh, jsou zde dominantní a neměly být nad rámec, ve kterém už jsou nyní. Děkuji. Thank you. Děkuji. EFFT, nikoho nevidím. Dobře, takže Barbara Kapl za ENF. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za velice vyváženou zprávu. Sdílím jeho hodnocení a sice, že účetní závěrky jsou čím dál tím důležitější při vyhodnocování a že transparentnost a nezávislost při tvorbě standardů jsou zásadní. Ale já si myslím, že u ISB je to v dobrých rukou. Celosvětové standardy jsou důležité pro konkurenceschopnost podniků, pro jejich kapitálovou vybavenost a také pro oživení investic. A proto převzetí IFRS do evropské legislativy principiálně vítáme. IFRS jsou významnou součástí rámce regulačního dohledového v oblasti finančních služeb a role ESMA je zde také velice významná. Dovolte mi ještě několik poznámek týkající se vypracování FRS, jsou pro mě důležité a pan zpravodaj je také uvádí. A sice vyšší komplexnost výkaznictví finančního, je zde ten princip přiměřenosti, zvláště ve vztahu k malým a středním podnikům a líbí se mi to, že by zde měly vzniknout i vlastní standardy pro malé a střední podniky a potom také koherentnost a jednotnost při přidírání IFRS do zpráva EU zde máme v prvním, na prvním místě zájmy evropského hospodářství, potom analýza nákladových dopadů ze strany EFRAG, na to je také důležité se zaměřit, už to zde dnes zaznělo a asi zde bude eh, vytvořit další podpůrná opatření pro EFRAG, aby se to mohlo udělat v náležitém rozsahu, také spolupráci IFRS týmu e Evropského parlamentu a harmonizace s právem třetích zemí, zvláště USA, e které se stávají čím dál tím významnějším obchodním partnerem pro evropské podniky a proto je důležité a smysluplné, aby se standardy celosvětově harmonizovaly a my v tomto duchu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní nevidím nikoho do Catch the Eye, takže můžeme dát slovo zpátky než zpravodaj. Pan Stojan, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci všem stínovým poděkovat poněvadž hodně přispěli a jsou a vyjádřili cené připomínky. Dovolte, abych na některé z nich zareagoval a samozřejmě budu čekat na pozměňovací návrhy a budu vstřícný ke spolupráci se všemi stínovými a dalšími zainteresovanými poslanci a poslankyněmi. Pokud jde o paní Perez. Já zcela souhlasím s tím, že je zde vztah mezi IFRS a dlouhodobým financováním. To je důležité téma, eh, eh, role standardu 9 a tak dále. Ale, takže, pokud je o ten návrh, neprodlužovat financování EFRAGu, než budeme mít novou zprávu o pokroku reformy. Proč? Poněvadž my máme přece zprávu o pokroku a pokud bychom dále protahovali rozhodnutí, že prodloužíme financování na rok 2017 až 2020, tak to znamená, že EFRAK by se dostal do takového stavu, že některým zaměstnancům by, že, protože s některými zaměstnanci by se museli rozloučit, protože by neměli jisté finance. Ano, budeme o tom diskutovat i s Evropskou komisí a s EFRAGem. Jaké typy informací naši kolegové by si přáli navíc ke zprávě o pokroku, kterou již máme, která se týká implementace reformy tedy eh, návrhu reformy, kterou navrhuje EFRAK. Já si myslím, že jinak všechny připomínky byly velice důležité. A teď pokud jde o to téma kolegů z EKR, pan Kamal, který je stínovým, samozřejmě, já s většinou z nich souhlasím. Opět mám výhradu vůči studii, vůči eh, roli IFRS 39 během krize. Samozřejmě k tomuto jsme měli řadu studií akadem, od eh, odborníků z praxe, od eh, teoretiků a zdá se, že aspoň závěr je takový, že dopad IFRS 39 nebyl tak velký, jak si řada myslí. Víme, co se děje v bankovním sektoru, ale tady je velká nejistota, pokud jde o roli IFRS 39 během krize. A děkuji Alde, budeme spolupracovat. Samozřejmě také chci poděkovat všem ostatním kolegům, kteří Eh, eh, hovořili o eh, konfliktu zájmu, jak se vyhnout tedy konfliktu zájmu. A pokud je o pana z Zelené, a hm, tedy pokud je o členy naší pracovní skupiny, opět společně budeme diskutovat o všech jeho připomínkách, které se týkají řízení, governance, především monitorovací výbor. Já mm, souhlasím, že možná monitorovací výbor by měl hrát taky roli takového strážce, ale uvidíme, do jaké míry to bude v souladu s principem nezávislosti RCB během eh, stanování těch norem FRS, takže o tom budeme diskutovat s kolegy. A asi víte, že IFRS nadace eh, eh, teď eh, je podrobená revizi, je podle statutu každých pět let se reviduje způsob řízení této instituce. Pan předseda mě požádal, abych teď skončil. Samozřejmě vezmeme do úvahy zprávu Dá Rozier Děkuji. Děkuji za diskuzi. Děkuji, děkuji zpravodaji a všem stínovým. Harmonogram je následující. Deadline pro pozměňovací návrhy 1. březen. 12. 22. 22 22. budeme hovořit o zprávě a hlasování v Ekonu 25. 26. dubna a černová plenárka. Dobře, děkuji. A teď se můžeme přesunout k hlasování. První hlasování se týká výkonného ředitele. Jo, ale předtím si musíme prověřit tady. Check. I need secretariat. Potřebuji sekretariát, aby nám zkontroloval. Thank you. Open the vote. So, close the time and open the vote, please. Okay, we, the vote is open for it. Zahajuji hlasování, kontrolní hlasování. Ano, tohle není, tohle není tajné. Nicméně to první hlasování potom bude tajné. Ještě jeden musí hlasovat. Dobře, můžeme ukončit hlasování. To testovací hlasování. Dobře, děkuji. A nyní budeme hlasovat eh, o návrhu na schválení, na udělení souhlasu. Je to na základě eh, in camera hodnocení slyšení eh, ohledně jmenování Fausta Parenteho eh, výkonným ředitelem EOPA na pět let. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 1 proti, 8 zdržení. Gratuluji panu Parentemu. A nyní budou tři stanoviska pana Ferbra týkající se absolutoria tří agentur, nejprve Evropský orgán pro bankovnictví. E, odstavec jedna původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 s ústním pozměněním pro, proti, zdrželi se, přijato. sedm ne, odpadá. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, ne, to je pro celý odstavec. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text odstavce 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 odpadá, původní text není potřeba, 17 staženo, 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, ne, omlouvám se, 21 odpadá, takže 23. Přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, ověříme 29, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, teď celý text v pozměněném znění zahajuje hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 3 proti, 9 zdržení. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Teď budeme hlasovat o EOPA. Odstavec 1 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 s ústním pozměněním pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 4, úvodní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17. Tam je teď na 17, je to tak. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro,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 44 pro, 3 proti, 10 zdržení. A konečně budeme hlasovat o návrhu stanoviska o ESMA. Původní text odstavec 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 s ústním pozměněním pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text odstavce 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, ne 18, máte pravdu, 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 odpadá, 27 teď. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Celý text v pozměněném znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji zpravodaji za jeho tvrdou práci. No one wanted to do it. <laughs> And now we can move to point four. A můžeme se přesunout k bodu 14 našeho pořadu jednání. Evropský systém pojištění vkladů. Vezmeme to s jednodušeným postupem, že ano? Okay, so uh, it is the first exchange of view. Takže jde o první výměnu názorů. Jak víte, máme od komise návrh na řízení na eh, EDIS, Evropský systém pojištění vkladů. A dávám slovo Ester de Lange, naší zpravodajce. Prosím, máte slovo. Deset minut pro zpravodajku. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, dnes máme takovou první výměnu názorů o tématu, které už velice rozvířilo hladiny vůbec před prezentací. Někteří kolegové by radši už ten návrh viděli dříve než dnes a jiní kolegové by nejraději ten návrh neviděli vůbec. Ano, Existují zde různé názory eh, mezi jednotlivými frakcemi, ale pravděpodobně i uvnitř frakcí. A dnes nás tedy čeká taková širší výměna názorů, asi si je dnes vyslechneme. A já jsem zde v roli zpravodajky a tak bych vám měla hlavně sloužit, naslouchat vašim názorům. Jde o to, že osoby, samo o sobě máme bankovní unii, tři pilíři, a sice dohled, řešení krize a zaručení vkladů střadatelů. Když by člověk měl před sebou nějaký čistý papír, tak čistě akademickým myšlením by si asi také člověk načetl takovou to bankovní unii. Leč my nemáme ten luxus pohlížet na téma čistě akademicky, protože přichází v kontextu a ve chvíli, kdy zde Chybí důvěra, chybí důvěra v trhy, vzájemná důvěra mezi zeměmi, chybí také, trhy se ještě neuklidnily tak, jako bychom si to přáli a je zde také řada otazníků týkající se respektování stávajícího rámce bankovní unie. Například, jak řešit otázku bail-in. Eh, my jsme si dohodli, že tento pojem existuje, platí, bylo to důležité také v souvislosti s řešením morálního hazardu v minulém funkčním období. A nyní si vlastně můžeme po určité době říct se, respektujeme dostatečně stávající e, rámec a můžeme ho rozvíjet tedy dále. Takže já bych na začátku přece jenom ještě jednou se chtěla zeptat komise, proč komise je tak hrdá na návrhy e, a analýzy dopadu, proč takovýto důležitý návrh činí bez analýzy dopadu. Já vím, že zde něco ještě bylo předpřipraveno z roku 2010, byl to trochu jiný návrh a nebyly k dispozici data pro tu analýzu dopadu, takže se muselo pracovat s nějakými odhady. Nyní ale tady ta data jsou. Takže já se chci komise zeptat, proč nepracovala s těmi novými daty, nebo proč alespoň o ně neaktualizovala tu analýzu dopadů. Další otázku, kterou chci položit a která bude také důležitá, eh, snižování a sdílení eh, rizika. V celé řadě oblastí už jsme o tom diskutovali, jestli to musí jít ruku v ruce, nebo jestli to nepotřebujeme, nebo jestli potřebujeme to jedno místo druhého. Myslím, že dnes asi uslyšíte nejrůznější spektrum názorů na tuto věc. Někteří říkají, že už toho sdílení už bylo eh, dost, už se toho zredukovalo dost, už se udělalo dost pro snížení rizik. Ale z praxe, protože já chci pohlížet i na praxi a nejenom na papír, to nevypadá moc růžově. Paní eh, Königs SB říkala, že definice MRLB bude asi až koncem eh, roku. Sigl Rulebook také má celou řadu prázdných stránek a tak dále a tak dále. Takže vyrovnanost mezi legislativním textem v oblasti EDIS a pouhým sdělením o snižování rizika. To bude centrální téma v této oblasti také. A neměly by se tyto dvě věci vzájemně porovnávat a kontrolovat, jestli jsme opravdu připraveni na to, abychom tedy zahájili tuto věc a přešli do další fáze. Pane předsedo, já to tady jasně spojuji a myslím, že tento názor budete sdílet a sice otázka legislativního návrhu a diskuse o snižování rizik. Přece jenom bych ale e, nechtěla propojovat tuto záležitost s jinými, který, které s tím nesouvisejí. Protože třeba v případě strategie bychom měli zapotřebí mnohem více času, než se dostaneme k nějakému výsledku. Pokud bychom tady spojovali věci, které spolu příliš nesouvisí a řeklo by se, cílem je teď pracovat rychle, tak bych to asi jako zpravodajka nepodpořila. Myslím, že toto je opravdu citlivé téma, eh, nezaslouží si spěch, zaslouží si detailní zpracování obsahu a aby zde byla také široká podpora pro kroky v této oblasti, protože je to citlová oblast a proto no, nechcete protlačit parlamentem s nějakou velmi malou většinou. Takže toto je moje východisko jako zpravodajka. Já jsem přišla sem, abych vám naslouchala. Už jsem uvedla několik centrálních bodů té diskuse, které se určitě objeví, ale těším se nyní na reakci jednotlivých kolegů. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. <clears throat> Eliza Ferreira za SAD Stinová. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Delange, zpravodajce, za tuto prezentaci. Je to agenda, kde myslím, že musíme řešit několik věcí. Já bych je eh, se skupila do dvou kategorií. Proč, kdy a potom na obsah, jaký obsah. Takže na této první schůzi možná bychom se měli zaměřit na ty první dva, poněvadž obsah budeme řešit na příštích schůzích. Proč? Já myslím, že je zcela relevantní si připomenout, že v červnu 2012 hlavy státu se dohodly na bankovní unii a tato bankovní unie měla za hlavní účel stabilizovat finanční sektor a přerušit vztah mezi bankami a e, státními dluhy. Státy bylo to založeno na eh, Common Rule Book jako CRD a další tedy pravidla, běžná pravidla, obrovské množství pravidel a předpisů, které jsme kdy vyprodukovali a mm, kde měly existovat tři pilíře, společný dohod a potom eh, společný záruční fond za vklady a potom ten fond pro případné krachy bank. Ty dva poslední tedy měly být spojeny, když ty měly být přijímány dohromady. Bankovní unie znamená společnou aplikaci pravidel a od samého počátku bylo zjevné, že tady se pouštíme do neznámých vod. Kdybych ale měla zareagovat na problém hodnocení dopadu, tak možná hodnocení dopadu by bylo potřebnější v souvislosti s používáním bail-in a e, řešení e, bankovních krizí, krachu banka a mm, bankovní unie má znamenat společnou jednotnou aplikaci pravidel, a od listopadu 2014 ECB a SSM tedy e, e, začaly fungovat jako orgány dohledu a potom máme zde ten jednotný fond pro záchrany bank, který je vytvořen podle e, tedy pravidel a začal fungovat, začne fungovat v červnu tohoto roku, takže my jsme to rozdělili do dvou fází a mm, jak jsem řekla, ty dvě fáze znamenaly ten mechanismus pro řešení bankovních krizi, krizí a potom ten program nebo fond, e, záruční fond, záruční za vklady. Zde je třeba si připomenout v tomto rámci také, co bychom měli udělat v souvislosti s e, tím třetím pilířem, tedy záruky za vklady. To již vlastně mělo být hotové. To slíbila nejenom rada, ale i komise. A především musím připomenout, že předchozí eh, předseda Barroso veřejně deklaroval ve Financial Times i, že není pochyb o tom, že, ta, že bankovní unie bude zahrnovat i eh, ten celoevropský záruční režim na ochranu vkladů. A opět on to kvalifikoval jako třetí pilíř bankovní unie. Bankovní unie tedy se stává ze tří pilířů a já si nemyslím, že bychom tady měli o tom nějak dlouze diskutovat teď. A měli bychom jenom mm, co nejrychleji přejít do této fáze, poněvadž, jak jsme slyšeli, já si myslím, že aplikace jenom části bankovní unie by eh, ji mohlo vážně ohrozit. Když se podíváme na inovativní charakter bankovní unie, tak eh, co tam jedin, jediný zrcadlový systém je systém ve Spojených státech, který byl vytvořen po finanční krizi v roce 2009 a především mezi těmi rozdíly je to, že ty, ty, Eh, záru, že tam začali tou zárukou za vklady a eh, potom v podstatě backstop, tedy eh, ten v poslední instanci je federální, tedy centrální banka USA. Takže zde u nás potřebujeme stabilizační prvky. Jeden z nich samozřejmě je společný backstop, tak takové, takový finanční eh, režim, který bude podporovat eh, ten systém, tedy společný systém řešení případy krachu bank. Eh, a znamená to i, abychom, aby existovaly společné úvěrové linky a ne ty národní úvěrové linky, tedy e, evropské úvěrové linky pro fungování tohoto fondu a mm, to bylo všechno přislíbeno z roku, dva, v roce 2010 a ještě nebyly tyto úvěrové linky otevřeny, takže musíme postupovat co nejrychleji. Já jsem již, eh, já si myslím, apeluji se na kolegy, že mm, náš parlament eh, vždycky se k tomu mm, jasně vyjadřoval a byl aktivní. Chtěl abychom mm, vybudovali toto bankovní unii, a teď bychom neměli vysílat špatný signál, že, jsme, že od toho ustupujeme. Rada eh, řeší obsah toho problému a obsah eh, návrhu komise, já ho vítám, i když to není to, co původně přislíbili, ale je to zajímavý základ. Jenom si myslím, že bychom se měli zaměřit na dvě věci. Za prvé harmonogram, zde si myslím, že bychom měli urychlit ten harmonogram ten, který se zde navrhuje, ten není dostatečně rychlý, dostatečně dobrý. A potom koneční vize, to znamená, kam se chceme dostat. A tady není pochyb o tom, že potřebujeme stabilizační prvky, které tam pořád chybí, potřebujeme stabilizační prvky Unie a aby připravit se na detaily co nejrychleji. A ne nechat to na radě, aby ona byla tou vůči silou, protože my jsme přece vždycky byli velice aktivní a vyjadřovali se k tomu. Takže je to na nás. A e, abychom se ujeli této iniciativy, protože k nám vhlíží občané, e, že tedy budeme mít solidní záruční systém e, za ten obrovský objem depozit. Děkuji a EKR Sandr Lunec. Lunes. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce Ester. To byl vynikající úvod. Také chci poděkovat za velice dobrý harmonogram. První schůze již proběhla. Těšíme se na spolupráce s dalšími spoluspravodaji. EKR vystupuje konstruktivně. My jednáme s experty, dalšími organizacemi ze sektoru a víme, že to pro ně je důležité téma které bude znamenat ještě velké úsilí. A zde bych chtěl jenom nastínit takové obecnější linie, kterých se drží EKR. Pro EKR jakákoliv iniciativa, jejímž cílem je ochrana eh, střadatelů a zvýšení finanční stability a eh, prolomení toho vztahu se eh, státními dluhy, tak to je pro nás důležité. My jsme museli poučit z finanční krize Pořád jsme se z toho ještě tedy nedostali. Banky a státy jsou e, zadluženy, což má negativní dopad na ekonomický růst. Já chápu ty důvody, proč tento záruční fond, záruční režim, protože některé ty národní záruční eh, eh, programy jsou hm, dost náchylné systémovým šokům a jakýkoliv tedy evropský režim by měl ale vést k větší systémové stability celého finančního systému EU, ale také i mm, k větší stabilitě těch národních záručních režimů. To znamená nepřevést pouze náklady a rizika z jednoho členského státu na jiný, to ne, protože to by bylo nezodpovědné a tady moji voliči to by určitě nepodpořili. Když se na to podíváme tedy zblízka, tak není ani jeden odstavec tam, který by nebyl kontroverzní. Všechno je tam kontroverzní. Pokud chceme vytvořit takový záruční fond na úrovni bankovní unie, tak budeme muset řešit i stávající situaci s finanční stabilitou. A komise mě zatím nepřesvědčila, že všechno ve finančním sektoru funguje dobře. Podívejte se na Itálii například. Nemělo by tady smysl lidstvo. Ještě musíme vést tuto musíme tedy diskutovat o tom, že nejprve bychom se měli zaměřit na snižování rizik a ne být přímo k e, sdílení rizik. To také se řekla v úvodu. A když se teď podíváme, nebo když se zeptáme těch bank ze severu, třeba co by řekli řeckým střadatelům, tak je třeba i hovořit i o bezpečnosti eh, těch řeckých depozit. A nejlepší způsob, jak ochránit evropská depozita, je určitě zvýšit eh, systémovou stabilitu a snížit šance těch velkých bankovních krizí. Ano, mm, takže neměli bychom všechno, ale propojovat se vším, to ne. Jsou tady zásadnější otázky, které třeba řešit nejprve a je pravda, že již jsme udělali hodně, abychom zvýšili finanční stabilitu. Někteří říkají, že možná ta regulace je přehnaná dnes a bankovnictví se zbyrokratizovalo, je tam příliš eh, rozlehlá administrativa, ale máme i další nekonvenční opatření, která používají centrální banky. Pan Dráky nás tady několikrát navštívil, ale ty nekonvenční prostředky, ty zvyšují riziko pro finanční stabilitu nemůžeme nad tím zavírat oči. A i zpravodajka zmiňuje, že, nebo tedy EKR lituje, že komise se rozhodla, že neprovede nové plnohodnostné hodnocení dopadu, že v podstatě bude pouze aktualizovat to předchozí. A ona komise vždycky říká, ale to napsalo pět prezidentů ve své zprávě máme zde hodnocení dopadu z roku 2010. Já souhlasím s některými kolegy tady, že eh, a i to kolegyně, i se to zmiňuje ve zprávě pěti předsedů, prezidentů, eh, kde v podstatě komise, když se na to odvolává, tak tím se zbavuje hm, své odpovědnosti a práce. Přece komisi jde o lepší pravidla, better regulation a hodnocení dopadu. Proto je tak důležité a především u takovéto agendy. A za druhé, když se podívám na tuto zprávu z roku 2010, tak když se podíváte na sekci 7 boty 11, to se nazývá přeshraniční spolupráce eh, DGS, a tak vidíte, že tato sekce zahrnuje čtyři stránky, čtyři stránky ze 150 stránkové zprávy. Já myslím, že tady ještě komise to musí dodělat. Dnes závěrem dovolte pár otazníků, které třeba řešit, hodnocení dopadu a já doufám, že komise se tomu bude věnovat ke konci dubna. Za prvé, jaký bude dopad tohoto návrhu na bankovní sektor a na reálnou ekonomiku a za druhé, jak téma e, těch e, nákladů z minula, z finanční krize, jak se to bude řešit, především v malých bankách. A za třetí, jak komise chce snížit riziko e, morálních škod. Takže tady je to problém. A ještě jednou závěrem. Díky zpravodajce, díky za ten přístup a především děkuji za první schůzi. My jsme se dohodli na harmonogramu, který nám umožní, abychom se této agendě věnovali s veškerou péčí a pozorností, kterou si zasluhuje. Děkuji. Thank you. Děkuji. Sylvie Guar. Merci, monsieur le président. Merci à notre... Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce za to, že Eh, s námi jednala. Já bych chtěla navázat se na některé věci, které zazněly. Jde o třetí pilíř bankovní unii, to i říká zpráva pěti předsedů. Nemůžeme si stěžovat, že některá rozhodnutí Evropské rady zůstávají pouze na papíře a nerealizují se. Zde naše kolektivní důvěryhodnost je ve hře a chci zúraznit, že já eh, mm, samozřejmě trvám na principu práva iniciovat legislativu, to má komise a to jí náleží. Ve směrnici přijaté v dubnu 2014 vidím, že se píše, že komise předloží nový návrh nejpozději v červenci 2019, takže respektují se lhuty. Pokud jde o meritum věci, téma je komplikované, to si neskrývejme, nejenom politicky citlivé, ale já bych řekla především, a tím se musíme řídit, je těžké vědět přesně, co potřebujeme, vzhledem k tomu, jak ta opatření, která jsme přijali, jsou různě propletená. Jasné, že poté, co jsme vytvořili systém dohledu, systém e, řešení bankovních krizí, no tak to je zcela přiro, to jsou zcela přirozená opatření. Proč? Protože my chceme mít přece vnitřní trh, eh, kde eh, skutečně i kapitál eh, bude také přeshraniční. A dále, pokud jde o způsob a tempo, tak diskuzi. Tady se hovořilo o tom, že chybí studie dopadu. Je třeba dát pozor na to, co to bude znamenat pro bankovnictví a jak i e, ochránit tu diverzitu bankovních systémů v Evropě. A je třeba, aby to bylo spravedlivé a ne penalizující, tak aby samozřejmě všichni středatelé byli chráněni. To e, je pro nás pro všechny. My e, si myslíme, že tady jsou rozdíly mezi severem a jehem. To je politování hodné. Přece jde o to garantovat, zaručit že budou eh, eh, vklady občanů chráněny. Je třeba mít tedy ten systém zajišťovnictví, pojištění, eh, mm, pojištění, integrálního pojištění. Já především. Ale vím, že ještě jsme nedostali stanovisko centrální banky, to je přece důležité. Ester také i plánovala slyšení. Já myslím, že musíme diskutovat s různými znalci, a e, odborníky a e, zjistit věcně, o co tam má jít. A pokud je o ta přidružená témata, všechno je propojeno, to je pravda, ale asi je třeba e, chovat se přiměřeně. Například to téma, jak oceňujeme státní dluhy, to přece je s tím také spojeno a pravidla eh, mm, bankrotu, mm, to je také důležité, čím se taky musíme věnovat. A ještě závěrem bych chtěla zdůraznit jednu věc, a to je důležitost zlepšit řízení bank. Existují kvalitativní opatření, která, lze, která mohou zredukovat rizika, kromě jenom toho, že bychom zredukovali ten vztah mezi bankami a státními dluhy. Já jsem k tomu předložila pozměňovací návrhy v rámci CD4. Poslední poznámka k, eh, k mé zprávě z vlastní iniciativy, která byla odhlasována. Mezinárodní dimenze, to je to, co dělá bazilejský výbor také, je třeba dohlížet nad tím, aby naše legislativa se co nejlépe integrovala do toho globálního přístupu, i když samozřejmě jsme zcela nezávislí. Já jsem ráda, že spolupracuji s kvalitním týmem zpravodajů, velice konstruktivní je a já budu vždycky vstřícná zájmu pokroku. Já nemám pevný názor na ten harmonogram, nechci, aby se to protahovalo, ale chápu, že je třeba čas, především v těch zemích, kde probíhají intenzivní veřejné debaty, aby lidé byli přesvědčeni, aby se jim to vysvětlovalo všem těm aktérům, protože uh, Tady nechceme přece nikomu něco vnucovat, ale chceme přesvědčovat. Děkuji. Thank you. Děkuji. Dimitris Papadimulis. Děkuji. Chci nejprve poděkovat paní zpravodajce D. Lange za její úvodní slova. Opravdu s velkým zájmem jsem si je vyslechl. Vyslechl jsem si s velkým zájmem také předchozí stínové zpravodaje. A pokusím se co nejjednodušším způsobem popsat pohled naší frakce na tuto tematiku. Téma, které eh, probíráme evropský systém pojištění vkladů na celou řadu problematických míst určitě musíme eh, zohlednit v naší diskusi, ale musíme také zohlednit to, že to je jeden ze tří základních pilířů schválených pro bankovní unii, ale je to jenom jeden ze tří pilířů. Pokud tento tří, třetí pilíř nedostane žádnou konkrétní formu a nebude zde dostatečný pokrok, tak se zvýší riziko a nebezpečí nestability a poškození nejenom systému vkladů, ale vlastně to bude ohrožovat eh, i vůbec evropské burze a podobně. A proto je důležité, abychom zde nezasévali rozkol mezi státy severu a jihu. To by bylo opravdu nesprávný postup. A jeden ze stínových zpravodajů, jestli jsem to správně pochopil, má, si myslí, že komise takto chce chránit řecké banky. Já myslím, že eh, komisi takto nelze obvinovat, že by se k něčemu takovému propůjčovala. My prostě potřebujeme opatření pro zajištění stability a pokroku v oblasti bankovní unie. A chceme-li být objektivní, musíme zde také říci, že komisi trvaly tři roky, než nám předložila tento návrh. Trvalo to tři roky a myslím si, že návrh komise je dobrým východiskem pro diskusy, i když není samozřejmě stoprocentně dokonalé, tak jsou zde jednotlivé eh, fáze a stádia až do roku 2024 pro eh, vedení tohoto systému. A máme zde plánované tři pilíře bankovní unie a pokud v jasnou podobu budou mít jenom dva, tak ten systém bude nedokonalý a nedokončený. Nechci zde hovořit příliš dlouho, je to vlastně první diskuse o tomto tématu a tím pádem má spíše obecný charakter, ale chci říct, že Evropský parlament má povinnost zde hrát aktivní a konstruktivní roli při utváření toho třetího pilíře bankovní unie, opravdu aktivní, energickou roli a ne vyčkávat, odkud potom bude výtrvat na zasedání eh, rady. Protože to není role, která by odpovídala Evropskému parlamentu. Nestačí jenom si počkat, odkud vítr zavane eh, ze strany rady. Hodláme také uspořádat eh, různá slyšení a využít eh, pohledy nejrůznějších odborníků. Já rozhodně podporuji hlubokou detailní diskusi o tomto tématu. A neměli bychom toto téma eh, příliš odkládat nebo odkládat na neurčito, protože jsou zde aktuální problémy a proto bychom měli náležitě postupovat. A neměli bychom také vytvářet bankovní unii a la carte. A potom nějak unáhleně tu bankovní unii zase mm, řešit v některých oblastech a v jiných oblastech e, vlastně činit kroky zpátky a nebo postupovat příliš pomalu. Souhlasím zde se spravodajkou, že jsme zde od toho, abychom si vyměnili názory na tuto záležitost a čím bude širší konsenzus v Evropském parlamentu, tak eh, tím eh, lepší to bude. Děkuji. Děkuji, Filip Lambert. Děkuji, pane předsedo. Eh, Ester, bude to poprvé, co spolu budeme pracovat, takže já se na to těším. Já znám eh, vašeho předchůdce a spolupráce byla dobrá, takže myslím, že bude dobrá i tentokrát. Eh, ve svém úvodu jste v podstatě řekla, že jde o téma velice kontroverzní, nejen napříč politickými frakcemi, ale i uvnitř politických frakcí. Já si myslím, že e, tady to v podstatě sjednocuje politické rodiny, já to hovořím i za Němce. E, já sice nejsem Němec, nicméně myslím si, že nás spojuje ta idea, že ano, potřebujeme tento třetí pilíř bankovní unie. A sdílím názor těch z vás, kteří řekli, že tento pilíř už příliš dlouho se nehýbe z místa. Já bych býval rád, kdyby přišel dříve, nicméně situace je, jaká je. Můžeme tedy nadávat na minulost, nicméně ji nezměníme. Otázka tedy zní, co můžeme udělat teď na základě návrhu komise který také, jak říkal Dimitris, se domníváme, že jde správným směrem přestože možná není dokonalý a Sandere možná, že zatím nebyl předmětem úplného posouzení dopadu, to je pravda, ale když děláte posouzení dopadu, eh, měl byste také dělat posouzení dopadu neakce, toho, co se stane, když nic neuděláme. Protože jsou chvíle, kdy zkrátka musíme pokračovat a ano, můžeme zpřesnit analýzu, eh, nicméně nikdy by to nemělo být záminkou pro nečinnost, protože cena nečinnosti je vysoká. Souhlasím s tebou, Ester, když říkáš, že bychom neměli všechno směšovat. Nicméně mně poměrně leží na srdci ta myšlenka, že restrukturalizace e, jde e, spolu ruku v ruce s redukcí. Ale myslím si, že to spolu souvisí a domnívám se, že musíme být ambiciozní na obou stranách. Neříkám, že bychom měli eh, dělat vazby nebo eh, vyvozovat vazby na to, co je mimo tento legislativní text. Myslím si, že uvnitř toho legislativního textu eh, bychom mohli se postarat o redukci rizika protože máme stejný právní základ jako CRR, eh, který eh, vlastně eh, hovoří o mnoha ustanoveních o redukci rizika. Například to, jak strukturujete příspěvky do záchranného fondu, do rezolučního fondu, můžete tím vlastně vytvářet pobídky pro diverzifikaci bankovních portfolií. Jenom takový příklad Kdybyste řekla, že vaše rizikové portfolio nebo vaše e, aktiva, například pokud jde o státní dluh, jsou rozšířená po celé Evropě a nesoustředí se v jedné zemi, pak váš příspěvek by byl menší. Ale pokud e, vlastně jak si tíhnete směrem k jedné zemi, pak e, platíte více. Takže pomocí této páky můžeme vytvářet pobídky pro diverzifikaci a snížení rizika ale přesto bych chtěl varovat před úvahou, že e, riziko se týká pouze států. Víme, že e, riziko je všude a proto bychom měli využít té příležitosti, abychom řekli, dobře, tak jestliže e, v eurozóně mutualizujeme pojištění vkladů, pak musíme učinit ještě další krok směrem k, ke snížení rizika. A to pomocí tohoto textu, ne jeho provázání s ostatními texty. Myslím si, že uvnitř tohoto textu je mnoho příležitostí příležitosti, které se dají využít. Potom další věc bych chtěl říci. Veškerá dosavadní legislativa je taková eh, cílící eh, na jednu konkrétní kategorii bank. Já eh, chápu ty, kdo říkají ano, máme systémy, které se osvědčily a které zajišťují skutečnou ochranu. Nechceme, aby tyto systémy byly zničeny, aby byly odstraněny eh, evropským systémem pojištění vkladů. My bychom tedy měli zajistit tuto různorodost. Měli bychom mít jedno, jeden systém, nicméně měli bychom povolit jaksi více Eh, odchylností při jeho implementaci. Měli bychom také eh, řešit problém eh, backstopu, protože, jak víme, bude trvat, než fondy na pojištění vkladu budou na normální úrovni a proto bychom měli zaručit, aby záruka vkladů byla důvěryhodná po celou dobu. Pak bych chtěl ještě dodat několik poznámek na okraj. Ano, finanční systém je stále ještě náchylný k riziku, je všude plný rizika. Nicméně teď řeknu něco, co zní po, trochu politicky, ale upřímně řečeno, jedním z hlavních příčin nedůvěry v, naši, v náš finanční systém je to, že jsme vlastně ho nikdy neočistili od té hniloby, od té, od té skaženosti, která v něm je. Ve Spojených státech šli dál, dostali tu hnilobu ze systému, ale to také znamenalo, že někteří lidé utrpěli ztráty. A to je takové tabu kapitalismu, že lidé, kteří činí špatné rozhodnutí, potom musí utrpět ztráty. Uh, Eh, kapitalismus se samozřejmě točí o ziscích, nicméně oni ho potom nenávidí, když najednou přijdou ztráty. A to je jedním z důvodů, proč jsme tady. Nechtěli jsme, aby irské banky utrpěly ztráty a proto je potom se přenesly na irské daňové poplatníky. Eh, Totež potom v Řecku, tam jsme všechno přesunuli na řecké daňové poplatníky a potom evropské. Eh, to bychom neměli zapomínat a já nevím, zda to bylo úplně moudré. Pokud jde o ten časový harmonogram, Dohoda, která tvoří, vytváří tento třetí pilíř důvěryhodným způsobem a širokou většinou, e, vznikla, kdyby vznikla poměrně rychle, tak já bych na ní přistoupil. Ano, myslím to vážně. Nicméně víme, že je to těžké. A kdybych měl pocit, že čas hraje proti nám, protože už skoro máme domluvu a stačí jen trošku úsilí navíc a budeme mít dohodu, tak já bych řekl, pustíme se do toho. Nicméně, my jsme v podstatě v situaci, kdy jsme zablokovaní. A než rozpleteme ten spletenec, tak to nějakou dobu potrvá. Takže já jsem velmi pro rychlost, ale zároveň jsem realista a nemyslím si, že eh, můžeme eh, se rychle dopracovat k řešení, které by podpořila široká většina. A to musíme, pokud chceme být silní vůči radě. Takže taková je situace z mého hlediska a já se těším na další spolupráci. Děkuji, Marko Zany. Ehm. Ano, děkuji. Já chci také poděkovat zpravodajce Eh, poněvadž <laughs> naše první schůze byla velice zajímavá, <clears throat> kdy jsme si nasínili základ pro tuto důležitou diskuzi. Já to nebudu opakovat, protože to již řekli téměř všichni kolegové přede mnou. Pokud chceme skutečně mít stabilitu v našem finančním systému v Unii, tak si myslím, že eh, tento předpis bude nezbytný a bude kardinálního významu pro celý bankovní systém, proto aby byl důvěryhodnější vůči občanům a solidnější, aby mohl sloužit reálné ekonomice. Tudíž mm, tento předpis je nezbytný a také i, i přichází pozdě. Dnes máme příležitost pracovat na e, společném záručním fondu e, pro vklady a zde je třeba, abychom napravili i určité nedostatky v předchozích eh, předpisech, které odsouhlasily evropské instituce, které dnes podkopávají vlastně i stabilitu finančního systému. A takže mm, vlastně jdou eh, proti tomu, co původně se navrhovalo. To znamená, aby ten finanční systém v EU byl stabilnější. Mm, teď Eh, z pohledu eh, naší práce na eh, této normě, tady se staví dva hlavní problémy. Za prvé, první asi ten je větší a spíše politického charakteru a zde podle mě bude třeba překonat tyto problémy, protože jinak neustále budeme žít ve stejně nestabilním systému. A druhý, druhá ta otázka je spíše technická, odborná a zde já si myslím, že máme příležitost, jak již e, jsem požádal na první schůzi, abychom hloubky pochopili, jak, ty, jak fungují ty e, garanční fondy v jiných částech světa. Víme, že Evropská unie je, e, jak si bych to řekl, jiné, jiná konstrukce než ty ostatní my máme unikátní konstrukty, například mm, naše centrální banka. A tudíž je třeba, abychom vzali do úvahy všechny tyto naše zvláštnosti. Ale myslím si, že pokud ten předpis skutečně chce stabilizovat a zabezpečit, ochránit depozita v bankách v EU, v naší bankovní unii, tak to musí jít daleko za rámec toho přístupu, který zde navrhuje komise. Systém založený především na e, třech krocích, velice pomalý e, systém, který v podstatě nabíde účinnosti až v roce 2024, no to přece nepotřebujeme. 8 let může být velice dlouhou dobou z určitého pohledu, nebo někdy příliš krátkou. Já si myslím, že pokud jde o načasování, zde ještě jsme, nemáme celý ten prostor. Eh, já si myslím, že eh, ta účinnost by měla být kratší. A teď pokud jde o způsoby, tady si myslím, že proto, abychom vytvořili systém, který bude důvěryhodný a tudíž který bude reagovat na tu potřebu, tedy stabilizovat celý systém, Eh, finanční režim, který, se, který budou financovat pouze banky, to asi moc to nebude režim, který zrovna by vyhrál, ten bude mít hodně nedostatků, podle mě. Je zde třeba i podpora silných institucí, jako je to i v jiných částech světa, třeba ve Spojených státech. Ten jejich záruční fond, ten podporuje i finančně eh, Eh, eh, americké ministerstvo financí, tedy stát v Japonsku. Je to systém, který kromě toho, že do toho přispívají banky, tak do toho přispívá i centrální banka vláda, stát. Já si myslím, že eh, měli bychom jít touto cestou. Evropská centrální banka uvnitř tohoto záručního systému by měla sehrávat zásadní hlavní roli, protože jinak, ať ten předpis bude jakýkoliv, ale pokud pouze výlučně by do něj měly přistupovat privátní banky, přispívat, přispívat privátní banky různými způsoby na základě jejich rizika, podle různých kritérií, tak si myslím, že to fungovat nemůže. Takový příklad se dovolím z mé země. Z mé zemi záruční fond, ten se financuje z příspěvku bank. A dnes, pokud když se podíváte na zprávu, toho fondu, tak zjistíte, že v Itálii existuje 500 miliard eur depozit, které mají právo být zaručeny, chráněny z tohoto fondu, ale tento fond je schopen, pokud si dobře pamatuji, pouze 6-7 miliard může poskytnout. Takže systém založený na tomto je disproporční a nemůže fungovat protože za ním nestojí žádná silná instituce, jako v našem případě by to mohla být Evropská centrální banka a bez toho ten systém fungovat nemůže nikdy. A to je tedy můj přístup, který já budu prosazovat, který bude prosazovat moje frakce. A já doufám, že skutečně nalezneme řešení, které, jak jsem již řekl, skutečně bude stabilizovat celý systém, jak jsem řekl také na začátku, který snad i Eh, bude schopen ozdravit, sanovat eh, ten finanční systém, mm, který i byl jaksi narušen eh, špatnými předpisy, které jsme v minulosti přijali, možná kvůli tomu, že jsme to udělali urychleně nebo možná jaksi pod vlivem krize. Děkuji. Thank you. Děkuji. 6 no, nebo 7 ze 100 to je víc než 1%. Takže to jen tak mimochodem. Takže to není tak špatné. Gerolf Anemans. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní zpravodajko, jak bylo dohodnuto, tak já se budu držet jenom několika obecných úvodních úvah. Já mám své politické, ekonomické důvody týkající se tohoto systému. Za prvé, tento systém vede k vytváření jednotné bankovní unie. A jistě pochopíte, že pravidla mezi evropské dohody potřebujeme pro regulaci bankovního sektoru, ale stále ještě nejsme přesvědčeni o tom, že by členské státy nemohly zůstat užitečné souvislosti se socioekonomickým systémem, který mají, protože ono to na papíře vypadá hezky, ale je zde riziko té transferové unie a toho, že eh, daňoví poplatníci ze severu budou muset zachraňovat banky. Z jihu jsou stále ještě fragilnější než ty banky na severu a vzniká by tak unie transferů ze severu na jih celá ECB je založená na tomto protikladu a já nechci těmto transferovým údajům přidat ještě další. Pak jsou to i další ekonomické argumenty. Eh, je mnoho proti tomuto evropskému systému z hlediska ekonomického různých akademických studií. Já to ještě konkrétně rozvedu na příštích zasedání. Takový systém pojištění vkladů vlastně podkopává systém stability, takže se usmívám směrem k SAD, eh, GUE eh, dalším, kteří mm, říkají své, protože ono to zvyšuje akorát eh, koncentraci moci velkých bank, ta se zvýšila od roku 2008 a mohou jít více do rizika, protože však on je stát zachrání a občané dostanou 100 000 euro a substráty budou takzvaně socializovat, jak už tomu bylo řadu let. A já vím, že někteří zde budou hovořit o systému bail-in a tvrdit, že si to všechno mají zafinancovat banky samy, ale kdo na to bude pohlížet trochu rozumně, tak zjistí, že pokud to s těmi bankami dopadá opravdu špatně, tak ty ztráty jsou příliš vysoké, tak eh, Eh, jistě to budou zase vlády a tím pádem vlastně občané, kteří je budou zachraňovat. Takže ta částka 100 tisíc za osobu je opravdu zajímavá, protože když o něco jde, tak těžko asi někdo tolik peněz eh, bude mít k dispozici, takže ECB bude muset eh, přitisknout další peníze, bude muset udělat další přehnané kvantitativní uvolňování, aby se vůbec těch 100 tisíc na osobu objevilo, to bude znamenat velkou inflaci, velkou devalvaci, takže těch 100 tisíc vlastně relativně ztratí hodnotu, takže ta částka 100 tisíc, která už se používá v řadě zemí, ta je tady jenom proto, aby vlastně lidé jí byli zaslepeni a byli sticha a neměli bychom toto e, zavádět na celoevropské úrovni. Ono to také je rozdílné pokud pohlížíme na bohaté či chudé země. Já se samozřejmě také těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, těším se na konstruktivní argumentaci, ale samozřejmě eh, nebylo by správné, kdybych už dnes neavizoval, že jsem spíše eh, skeptický a nejsem podporovatel eh, zřízení evropského systému pojištění vkladu. Děkuji. Thank you. Uh, we now... Děkuji. Teď je čas na Catch the Eye. Takže dáme každému řečníkovi tři minuty. První je Burkhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat Ester Delange za skvělý úvod do problematiky. Za Evropská komise navrhla, přednesla návrh na řízení 24. listopadu e, a postaralo se to o určité nedorozumění. Tady vlastně narazíme na e, zprávu 4 plus 1, e, která je značně široce konzultována nejen plénem Evropsk- a byla legitimizována plénem Evropského parlamentu ani nebyla legitimizována Evropským parlamentem ani radou. Zatím jsme v rané fázi diskuze, takže operujeme zatím spíše s otázkami. Mě by zajímalo, eh, jak se komise staví ke skutečnosti, že zákonodárce v trialogu, tedy společně eh, s revizí eh, směrnice o pojištění vkladů stanovila na tuto revizi na 2019. Jak to komise dává do souvislosti s agendou lepšího, lepší regulace, kterou má Eh, ve svých prioritách, včetně studií ex ante, které by měly proběhnout před eh, legislativním návrhem, právě tak jako eh, konzultace. Základem té agendy lepší regulace by měly být zohledněny i tady u EDIS. Proč komise tímto návrhem nařízení nyní chce tak naléhavě jednat? Neměla by komise se naléhavěji postarat spíše o konsekventní e, implementaci už e, odsouhlasené legislativy, e, jako je BRD a také směrnice o pojištění příjmu, protože tady ještě zbývají určité rezervy. A neměla by se komise postarat nejprve o to, aby národní systémy pojištění vkladů byly zřízeny a aby, aby se zabránilo morálnímu hazardu? A neměla by eh, komise mnohem naléhavěji se postarat o eh, o ty minimální 8% požadavky a o eh, rovné zacházení s věřiteli. Kromě toho je třeba si položit otázku, zda komisi nedělá starosti, že mnohé členské státy podporují EDIS a potom jedním dechem mu chtějí vlastně bránit. Jak to jde dohromady? E, jak komise hodnotí e, tu dosavadní bankovní bilanci? Jak hodnotí, jak zohledňuje komise to, že většina bankovních bilancí e, obsahuje nadproporční množství státních dluhopisů a to i tam, kde zadluženost je velice vysoká. Neměla by komise mnohem rychleji se zabývat tématem eh, redukce rizika. Pro mě je tady více otázek než odpovědí. Eh, eh, když hovoříme o dokončení bankovní unie, měli bychom nejprve se zabývat uplatňováním už odsouhlasené legislativy. Protože jinak v podstatě to nemůže být implementováno na národní úrovni. Proto je důležité, abychom se vrátili k principu eh, ručení v případě rizika. Eh, tím se riziko eh, samo sobě zmenší a komise potom si sama sobě uložila povinnost, že v rámci EDIS navrhne nástroje ke snížení rizika pokud už nějak pokročila v případě EDIS, pak jistě velice rychle předloží nějaké návrhy v tomto směru. Děkuji vám. Děkuji, Markus Ferber. Ja, vielen Dank, sind ja schon viele Punkte. Děkuji, už to zaznělo celá řada bodů, takže já můžu pokusit být stručný. Jsem přece jenom překvapen, že Komise uvádí, že není zapotřebí analýza dopadu, protože už jednu provedla v roce 2010. No, když se podívám do kalendáře a nepletu se, tak jsme snad v roce 2016, ne? A za poslední šest let se stala celá řada věcí, celá řada věcí se změnila a nebyly zohledněny v analýze dopadu roku 2010, nemluvě o nejrůznějších detailních eh, návrzích, které jsou v tom návrhu EDIS a tím se dostávám k druhému bodu. EDIS, to písmeno I, tam znamená insurance, pojištění. Jenomže se zde hovoří jenom o přechodném řešení pro pojištění, protože z hlediska dlouhodobé nejde jenom o to, že by to měl být systém pojištění, ale eh, jednotný centralizovaný evropský systém záruční. Takže už jenom ten pojem jako takový, který zde zvolila komise pro svůj návrh, mi přijde nesprávný a také vlastně ve svém tiskovém sdělení hovoří více o tom pojistném prvku, i když navrhla vlastně něco úplně jiné, tak jenom z hlediska úplnosti to vede k tomu, že člověk k tomu má určité otázky. Dále, když už to tedy má být centrální systém, kladu si otázku, proč tedy nevytváříme jednotné rovné podmínky, proč se rozlišuje mezi těmi, kdo mají euro, mezi těmi, kdo ho ještě nemají a mezi těmi, kdo ho nikdy euro mít nebudou. Kteří si eh, vnitrostátní systému můžou zvolit 0%, 0,5, 0,8, zatímco ti, co mají euro, jenom 0,8 a navíc si k tomu můžou přidělat svoje vnitrostátní systémy. To potom ovšem není žádný level playing field, to nejsou jednotné podmínky, které by mohly trvale eh, fungovat ale bude to vlastně narušovat trh. Já chci říci, že zde vlastně neplatí ten příklad USA, protože USA mají naprosto jiný trh, mají tam také jednotný měnový prostor, takže tam se tyto otázky vůbec neobjevují. A dále, pokud bychom to na této úrovni chtěli opravdu sloučit pro všechny banky, tak se musíme zabývat i otázkou asset quality review, zda je třeba ho udělat. A tedy si říci, co všechno v těch bankách vlastně je. Zatím se to udělalo jenom pro několik bank, přesně pro 124 bank, které spadají pod dohled Evropské centrální banky. Ale pak by se to asi muselo udělat pro všech 8 tisíc a něco bank, pokud bychom to opravdu chtěli dělat vážně. Potom je zde otázka, a já to také zítra proberu eh, s komisařskou Vestager, to je ta otázka, zda na konci bude potom k dispozici pouze ten model likvidace a ten model prevence bude moc být zaručen pouze prostřednictvím dobrovolného systému, tomu také moc nerozumím. A jinak jsem na tom jako celá řada kolegů, kteří zde hovořili, spousta otázek a málo odpovědí. Takže komise zde musí poskytnout více informací, Nyní vám chci říci, že ten stávající právní rámec považuji za dostatečný, pokud by se komise postarala o to, aby všechny členské státy uplatňovaly pravidla schválená za minulé legislativní období, naplnila své vnitrostátní fondy náležitě a my se to prohlédli v roce 2019, tak to bohatě stačí. Děkuji. Thank you, Mr. Jonas Fernandez. Děkuji, pan Jonas Fernandez. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že eh, v této výměně názorů bylo řečeno téměř všechno k návrhu vytvořit eh, tento záruční fond, který by měl chránit vklady v Unii. Podle mě harmonogram, hm, který figuruje v návrhu, a včetně harmonogramu eh, pro vyjednávání. Já myslím, že to by se mělo urychlit všechno, protože bankovní unie by po, má pořád vážné problémy, jak jsme viděli eh, v minulé týdny eh, s tou finanční nestabilitou a měli bychom co nejrychleji tento model dovytvořit. To je absolutně nutné. V každém případě bych si dovolil <clears throat> zdůrazit některé otázky, které pořád tak jsou ve vzduchu. A některý kolega, některý člen rady o tom mluvil a to je nutnost zrevidovat právní eh, mm, charakter eh, mm, veřejného dluhu jako tedy rizikového aktiva. Já myslím, že mm, tady bychom se měli opírat o Bazilej, nemá smysl, abychom v globálním rámci, v globálním finančním systému, abychom my se v něčem lišili. To by bylo špatné, ještě bylo horší, kdybychom si mysleli, že v EU budou banky, v, bankovní, v naší bankovní unii, které v podstatě by přistupovali jinak k, banko, k k, k státním dluhům, tedy dluhopisům evropským ve srovnání s těmi mimoevropskými, takže E, to si nelze představit, nelze, musíme přece se vyhnout nějaké rozčištěnosti eurozóny a mm, víte, je třeba i mm, maximálně tedy ochránit nebo zamezit expos těmto, této angažovanosti ve, ve, hře, ve, ve veřejných e, dluhopisech. Zde my mm, máme dvě země, Německo, Řecko, kde Eh, v podstatě eh, to, co přijali tady těch 25% pro soukromé investory, to v podstatě nemělo smysl. Hm, tak to omezit tedy investice do státních dluhopisů. Zde bychom se měli eh, spíše pokusit přece o lepší dohled. Máme zde Bazilej 2 a měli bychom požadovat i, aby Eva přijala nové směry, nová doporučení, pokud jde o pilíř 3, finanční výkazy a podobně. A přes pilíř 1 bychom se měli eh, pokusit o kontrolu nad eh, bankovní unii mm, i mm, ne, omezovat eh, státní dluhopisy v bankách. Já myslím, že to by nebylo dobré, to bychom omezovali rozvoj fiskální politiky. Mm, a mm, zde máme přece komisi, tento parlament, které by o tom měli rozhodovat. A tato eh, diskuze, to by neměla eh, smysl, kdybychom tedy to odpojili od eh, diskuze o státních dluhopisech, o eurobondech a podobně, takže měli bychom tedy vyřešit ten problém legacy debt, tedy ty obrovské dluhy, které jsme zdědili, které, za které nesou odpovědnost všichni. Děkuji. Thank you, Pablo Zalba. Děkuji, Pablo Zalba. Děkuji, já souhlasím s kolegy, kteří v podstatě řekli všechno již a já bych chtěl zúraznit pár otázek, které podle mě jsou důležité. Souhlasím se spravodajkou, ano, je to polemická zpráva, ale zároveň i eh, mimořádně důležitá, ne nutná, bych řekl spíš. Takže souhlasím s ní, že je třeba, abychom měli tento třetí pilíř bankovní unie, záruka za vklady. A zcela důvěřuji v naší, spolu, důvěřuji naší zpravodajce, která určitě vytvoří zprávu dobrou, když to nebesnadné. Tak, je třeba tedy, abychom mutualizovali, sloučili rizika. Ano, ale evidentní, aby tato, že tato otázka je polemická, generuje určité pochybnosti hm, v různých státech i u kolegů a že tedy nelze spojit, sloučit, mutualizovat rizika bez nějaké jaksi protiváhy. A nemůžeme tedy samozřejmě ale všechno propojovat se vším. Pokud bychom to udělali, tak bychom na sebe vzali riziko, že nakonec neuděláme nic a nepokročíme nikam. Proto podporuji zpravodajku a zúraznuju, že jsme v dobrých rukách. Děkuji. Excellent. Um, Kostas Mavridis. Kostas Mavridis. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, diskutujeme nejen o systému eh, záruky vkladů. Technické aspekty nevyřešíme a eh, ani o nich dnes nemůžeme diskutovat, protože je to teprve první rozprava ale myslím si, že tato diskuze o systému zajištění vkladů a o bankovní unii se musí týkat nejen bankovní unie. Podle toho, jak já to chápu, my jsme tu proto, abychom vytvářeli společná pravidla, ale tato společná pravidla musí být nestraná. A já si myslím, že bankovní unie bez třetího pilíře není jen neúplná, ale je také značně za, zaujatá, jednostraná. Já vám dám několik příkladů. To jsou e, odpovědi, které tu jaksi zatíženost e, ukazují velice jasně. Evropská centrální e, banka to řekla velice jasně. Bez třetího pilíře bankovní unie je diskriminační vůči všem vkladatelům, protože se s nimi nezachází stejným způsobem. A dále je nepřímo diskriminační ta bankovní unie, protože nezacházíme se soukromými bankami se všemi stejně. Nemáme tu rovné podmínky, kde by si mohli konkurovat. Jedním velice do, dávám velice dobrý příklad. Soukromé banky na evropské periferii musí konkurovat eh, bankám někde v Německu. kde eh, dvě banky jsou garantovány různými vládami, eh, což vytváří konkurenční výhodu. Dále pamatuji si, že když jsme před rokem a půl jmenovali komisaře, eh, nediskutovalo se o tom, zda systém zajištění vkladů bude implementován. Diskutovalo se o velice jednoduché otázce a sice kdy to bude. A teď se zdá, že někteří lidé změnili názor. A pokud jde o FTIC, tak samozřejmě my si tady uvědomujeme rozdíl, nicméně eh, disk, eh, o, nešlo nikdy o, o odstranění FTIC, ale o rozšíření a o navýšení maximální částky. Mám jednu otázku, která si myslím, že je velice legitimní, a to je otázka morálního hazardu. To je, opakuji, velice legitimní otázka. Nicméně právě proto máme první a druhý pilíř a potom třetí pilíř. To proto, aby se zminimalizoval e, morální hazard. Jestliže někdo usiluje o bankovní unii se systémem zajištění e, vkladu bez jakéhokoliv morálního hazardu, potom v podstatě nechceme systém zaručení vkladu, protože nějaký morální hazard nebo e, v určité omezené míře tam vždycky bude. My se s tím musíme smířit. Děkuji. Děkuji. Danuta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Když se Eliza ptala, proč, tak já si myslím, že určitě existuje formální závazek členských států eh, vytvořit bankovní unii. Eh, je zatím ale eh, určitý důvod, protože systém pojištění vkladů by měl existovat na úrovni, kde probíhá dohled nad rizikem a nad bankami. Takže to je podle mého názoru poměrně očividné, že jde o dokončení bankovní unie. Máme ale zkušenost s krizí, která ukazuje, že potřebujeme e, ujistit e, nebo posílit e, národní systémy pojištění vůči velkým systémovým událostem, které by vedly ke snížení absorpční kapacity národní národních eh, orgánů jak, jak tedy národních systémů zajištění vkladu. Ty mohou být insolventní a už to známe ze skutečnosti. že pojištění vůči systémovým šokům je přirozeným následkem při našem hledání stability systému. Potom má druhá připomínka. Když se podíváme na přeshraniční banky s ceřinými společnostmi, tak vidíme, že e, ceřiné společnosti přispívají e, do národních systémů hostitelské země. Takže pokud e, existuje nějaká velká přeshraniční banka, která selže a má, má ceřiné firmy v národních pobočkách, tak ty ty, ty národní státy potom musí platit ze svých systémů pojištění vkladu. Takže tady je eh, zapotřebí nějakého sdílení rizika, pokud jde o přeshraničně působící banky. A potom eh, je to taková obtížná vazba mezi eh, snížením rizika a mutualizací rizika. To je velice složitá otázka a my nemůžeme zkrátka předpokládat, že nejprve snížíme riziko na nulu nebo jakoukoliv jinou e, úroveň, která by byla e, dostatečná a potom se můžeme přesunout k mechanismu sdílení rizika. Mě to samotnou překvapuje, ale Filip e, Lambert říkal, že je tady mnoho dobrého a v tom návrhu a je zapotřebí vnímat ty mechanizmy, oba tyto mechanismy tak, jakože se vzájemně posilují. A že je zapotřebí paralelně rozvíjet oba, mechanismus sdílení, redukce, sdílení rizika i mechanismus snížení rizika. Děkuji. Notis Marias. Děkuji. Byla to velice zajímavá diskuze o e, evropském systému zajištění vkladů a e, já si myslím, že musíme vytvořit právě toto, garanční systém, systém záruky. To je důležité, tak, aby se opra- aby opravdu bylo možné poskytnout e, pod ochranu s vkladatelům v případě, že banka jde do konkurzu. Eh, je zapotřebí, aby to vedlo ke stabilitě na finančním trhu. Eh, naskýtá se potom otázka, eh, jak se vyhnout tomu, aby banky bankrotovaly. To si vyžaduje velice silný systém dohledu. Banky, které mají problémy, banky, které jsou nějakým způsobem exponované Eh, mají určité povinnosti, tak jak eh, například eh, Deutsche Bank. Pokud jde o Řecko, tak tady se pokoušíme najít nějaký způsob záruky vkladu a stability bankovního systému a v podstatě to vedlo k nucené rekapitalizaci bank a má to za následek velice tvrdá e, opatření, e, programy přizpůsobení, e, jsou to, je to snižování platů a důchodů a v podstatě už v podstatě všechny tyto škody se přenesly na řecké občany. Proto o těchto tvrdých opatřeních panují pochybnosti. A to je e, hlavní problém Řecka, o kterém jsme hovořili také e, na schůzi s panem Dijsselblumem. Pokud jde o e, programy přizpůsobení od, od trojky a euroskupiny, tak eh, ty se vlastně u těch se naskýtá otázka, zda eh, by neřešili problémy i v Itálii například, kde také eh, by mohlo dojít k nějakému ABS a vedlo by to k jistotě ze strany e, italských bank e, vůči ECB? To je otázka, kterou jsem položil e, Dijsselblumovi a on neodpověděl, podobně jako Pilát Ponský, ale myslím si, že ta otázka přece jen platí. Určitým způsobem je potřeba vytvořit rovné zacházení mezi daňovými poplatníky v Řecku a daňovými poplatníky v Itálii. A proto si myslím, že lze využít stejného příkladu. Tatáž, eh, tatáž odpověď eh, by se dala eh, použít i pro snížené platy v Řecku. Já doufám, že budeme diskutovat ještě o dalších detailech v nadcházejících fázích, ale přesto se domnívám, že ta diskuze bude velice zajímavá, ale nakonec si budeme muset uvědomit závažnost těchto opatření eh, pro, eh, evropský, pro eh, evropské vkladatele. Děkuji. Thank you, uh, Michal Toyer. Děkuji, Michal Toyer. Ja, vielen Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Ano, tato diskuse je opravdu velice zajímavá. A myslím si, že zde panuje velká schoda v tom, že chceme udělat vše pro to, abychom zajistili stabilitu bankovního sektoru v Evropě. Ale kladu si zde otázku. Zda tato opatření, o nich zde diskutujeme, tedy to zajištění vkladů na komunitární úrovni, je správnou cestou. Když se ptáme po důvodech, eh, příčinách nestability evropských bank, celkem rychle se dostaneme k té významné problematice, spočívající v tom, že banky ve své bilanci jsou zatíženy státními cenými papíry. A na to nelze reagovat eh, eh, tím posunutím na tu komunitární úroveň, ale tím, že těm bankám vyměříme určitý rizikový faktor. O tom se kdysi diskutovalo a já jsem poněkud udiven, že e, komise předtím nepředložila návrh v této věci, také v otázce oddlužování států, jak snižovat státní dluhy, to zde není v popředí. Zde v popředí je ta komunatarizace rušení. A zajištění vkladů, o tom už kolegové hovořili, se dostalo na program velice rychle, aniž by byly uvedeny pravé důvody. Člověk skoro má pocit, že se to děje v jakési panice. Otázka zní, co vlastně ta opatření, která už byla odsouhlasena, ta by se měla aplikovat a realizovat a nyní dostáváme zprávy, že v některých členských státech to ještě vůbec není transponováno, implementováno. Proč už děláme druhý krok, když jsme ještě nedokončili první krok? Proč jsme to tedy vlastně schvalovali, že budou vytvářeny ty vnitrostátní zajišťovací fondy. Byl bych rád, kdyby mi na to komise odpověděla, protože jinak jsme tu legislativu vlastně dělat nemuseli. Domnívám si, že opravdu zde potřebujeme výraznější analýzu situace. Když pak hovoříte s eh, odborníky z komise nebo s nimi hovoříte na chodbě, tak oni říkají, no jo, jenomže problém je v tom, že v centru likvidita je a v periferii není. No ale jestli toto je ten problém, tak to kdy vůbec nejde o pojištění a zajištění vkladů. Tady jde o to, jak tedy dostat likviditu do těch příslušných částí Evropské unie. A tam je tedy otázka, zda není nabízíme správné řešení pro určitý problém. A já o tom dost výrazně pochybuji. A dostávám se k poslednímu tématu, o kterém bych chtěl hovořit. Jako místo předseda interskupiny pro malé a střední podniky jsem měl dnes tu čest dopoledne představit studii a ta se týkala regulačních nákladů pro malé a střední banky. Takže zde máme určité empirické doklady o tom, že legislativa, kterou jsme schválili, má různý dopad na banky podle toho, jak jsou velké. Pan kolega Ferber už zmínil otázku eh, hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti. Já si myslím, že než příliš unáhleně dospějeme k té europeizaci pojištění vkladů, bychom měli zvážit, jakou to bude mít, eh, jaký to bude mít dopad na konkurenci a hospodářskou soutěž. Vždy se nesprávně uvádí, že máme příliš mnoho bank v Evropě. Pan předseda přerušuje. Ano, já se omlouvám, eh, zkusím se dostat ke konci, říká řečník. Ale my zde nemáme příliš mnoho bank. Fakt je ten, že malé a střední podniky profitují z existence malých a středních bank a já jsem na to chtěl poukázat a poukázat na otázku hospodářské soutěže. Omlouvám se, pane přece. Děkuji, není Petr Simon. Na úvod bych rád navázal na to, co říkal předřečník na začátku svého výkladu protože nás vlastně jednotí jeden společný cíl. Chceme posílit bankovní unii. Otázka, jak toho dosáhnout, to je to, co nás v této místnosti mnohé odlišuje. Možná by bylo užitečné tedy si vyjasnit některé základní principy tohoto posílení bankovní unie. Já si myslím, že by mělo být jasné to, že nechceme snížit tu úroveň pod úroveň toho, co už bylo dosaženo. A to se týká jak fungování ochrany vkladů, tak i stability v absolutních číslech a z hlediska faktů. Co se týče fungování, tak eh, stávající legislativa k pojištění vkladů znamená něco, co zatím nemělo sobě rovného v Evropě. Protože nejenom, že my jsme chránili, ochránili vkladu systémem Paybox a vytvořili alternativu k řádné likvidaci, zařadili jsme do evropské legislativy něco, co tam dosud nebylo. A v celé řadě zemí EU se to ukázalo jako užitečné. Zásahy, včasné zásahy intervenční financování čistě bankami a nikoli třetími stranami. A tím se vlastně v minulosti vyloučilo zasahnutí ze strany investorů a dalších. A ten nás, systém nástrojů, které zde máme na ochranu vkladu, bychom nyní neměli zmenšovat. A tím vlastně nechtěně podporovat větší využívání fondů. Také bychom měli dbát na to, abychom plnili cíle i v těch zemích, kde ten systém pojištění vkladu možná není ještě tak silně rozvinutý, ještě tak silně nepůsobí a není tak silně vnímán jejich občany. Že tedy sice tyto státy posílíme, ale aniž bychom přitom v jiných zemích ty systémy jako takové a důvěru vkladatelů v tyto systémy oslabovaly. Protože to neprospěje nikomu. Nikomu neprospěje, pokud v Evropě, v eurozóně, stabilní státy na konci procesu budou slabší, než byly na začátku tohoto procesu. Na to bychom měli nezbytně dbát. A my jako Evropský parlament bychom zvláště měli dbát na to, aby se nám nestalo to, co se stalo eh, v té legislativě týkající si likvidace, zvláště té oblast. Posunuli jsme řadu věcí na příspěvky na úroveň eh, level 2. A nebylo zohledňováno to riziko aktérů tak, jak jsme si to představovali. Podívejme se na aktuální legislativní návrh. Tam se vše kompletně přesouvá na úroveň 2. A my zde stojíme úplně před stejnou situací jako parlament, jako to bylo tehdy. A já myslím, že bychom se z toho měli poučit. A jeden z základních požadavků by měl být, že v tom politickém procesu, kde jsme plně zapojeni, bychom měli zohlednit všechny tyto otázky a vše dali na tu úroveň jedna, na tu legislativní úroveň, kde my jsme spolu legislátorem. Děkuji vám. Ještě nějaké otázky zde zazněly na adresu komise. A tady je Patrick Person. Tak já bych vám dal slovo. Prosím. Děkuji, já budu stručný. Byla to velice zajímavá první výměna názorů s tímto výborem, tak já mám jenom tři témata. Za prvé, ano, je to tak. Stávající směrnice požaduje po komisi, aby revidovala stávající směrnici a udělala nezbytné legislativní návrhy do roku 2019 nejpozději. My jsme se rozhodli nečekat do roku 2019. Návrh komise se dotýká toho chybějícího třetího pilíře bankovní unie. A chybějící třetí eh, pilíř znamená, že my máme jednotný dohled nad eh, bankami, máme zde orgán pro řešení eh, problémů bank, ale nemáme zde jednotný systém týkající se pojištění vkladů našich občanů, pokud nějaká banka kolabuje. Takže tímto budeme mít banky stabilnější, důvěryhodnější systém bankovní unie a také doufáme, že to zvýší důvěru občanů. Druhá věc, kterou chci říci, je, že my jako komise opravdu bedlivě nasloucháme této skvělé výměny názorů. Zazněla zde celá řada relevantních argumentů. Musíme zohlednit náklady pro bankovní sektor, jak eh, příspěvky založené na riziku by k tomu mohly přispět. A zazněly zde poznámky, že je důležité vědět o tom dopředu, musíme také řešit tu otázku eh, morálního hazardu. Návrh EDIS eh, navrhuje eh, i řešení o prevenci nezneužívání a komise dostala informaci, že v šesti státech by se měla transponovat ta směrnice o pojištění vkladů letos na jaře. Musíme bedlivě analyzovat stávající legislativu, stávající systémy pojištění vkladů. Musíme se postarat o to, aby to stávající pojištění vkladů a to společné ručení, které existuje v některých státech, eh, poskytovalo stabilitu v těchto státech. My jsme opravdu se vynasnažili eh, zareagovat na tyto významné věci v našich návrzích a ta dlouhodobá implementace rok 2024 k tomu také přispění. Za třetí, komise plně souhlasí s těmi, kdo říkají, že EDIS znamená sdílení rizika. A bridge financing a backstop, to je prostě o sdílení rizik. A komise souhlasí s tím, že to musí jít ruku v ruce s opatřeními na snižování rizika. Sdělení komise v souvislosti s návrhem EDIS jasně poukazuje na to, že musíme eh, pokročit dále v nejrůznějších oblastech a musíme je řešit ruku v ruce s EDIS, tak jak to bude přiměřené. Eh, Rada zde také postupuje rychle ku předu, eh, chceme mít hotový návrh v červnu a těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám. Předpokládám, že komise a rada, aniž by se zde předjímalo právo iniciativy, komise mm, zde postupuje, tak prosím, zpravodajko, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pokud jde o načasování, tak eh, já mm, bych vás odkázala na harmonogram, který jsme přijali. Když jsme věděli, že ano, je to dobrý, dobrá rovnováha, tedy opět eh, nesmíme samozřejmě mrhat časem tam, kde to lze. A mm, slyšeli jsme celou řadu velice relevantních připomínek eh, a mm, je, když se podíváme o krok zpátky, tak bychom měli dojem eh, z té diskuze od některých kolegů, jakože by ty, ty vklady nebyly garantovány, ale <clears throat> samozřejmě občana zajímá, <clears throat> ochrana vlastních úspor a e, existují na to přece národní programy, národní režimy, i když to třeba nedělají perfektně, ale je, existuje to. První fáze nebo seznam, systém, který bude i garantovat podporu e, likviditou, tak tady se kolegové ptají, jaký nástroj potřebujeme, tak abychom lépe zaručili podklady občanů. Tak já si myslím, že tady v tom návrh, je ten návrh eh, cený. Dále několik kolegů říkalo, že potřebujeme, aby každá země, každý národní režim se posílil díky tomu Evropskému fondu. A mnoho lidí tady to porovnalo se Spojenými státy, ale Spojené státy není EU my jsme konstrukcí národních úrovní, nad kterými stojí ta evropská, takže nás nelze s někým porovnávat. A, mm, mm, mm, takže není možná, aby to byl program, který přesune odpovědnost od národních států na, evropský, na evropskou úroveň, tak to fungovat nebude. Takže my musíme zajistit, aby i státy nesly svoji odpovědnost, aby i evropská úroveň nesla odpovědnost. To není jedno nebo druhé. To by nefungovalo. A možná, abych objasnila poznámku, která se týká směšování. Několik frakcí zde také se o tom zmínilo a já jsem si vyslechla tady eh, poznámky, které se týkaly předpisů o bankrotech, konkursu vyrovnání těch různých předpisů. Ano, že to potřebujeme řešit také. Eh, je zde eh, takový rozpor mezi právním návrhem a sdělením komise také jsem je slyšela z různých stran, že je zde velké riziko těch, eh, těch suverénních dluhopisů a MPL a že to komise neřeší. Já eh, jsem i eh, slyšela ráda od Danuty, že máme stejnou zkušenost. Jak vy jste to řekla? Vy jste řekla, že jste sama byla překvapena že jste i musela souhlasit s Filipem Lambertsem, mm, i když on je určitě moudřejší, protože je dědeček, ale mm, jeden jeho příspěvek byl, jak můžeme právně porovnit, poro, propojit tedy to snižování eh, rizik s, tímto, eh, s touto agendou a jak, mm, to, jak se mají řešit příspěvky, kdo má přispívat do toho fondu. Ano, to je třeba vyřešit. Markus Ferber, celá ta otázka eh, in, out a maybe. Dohled v Evropě, národní dohled, to je něco, co by se mělo objasnit. A Petr Samoin Simon, já si cením vaší zkušenosti a vašich poznámek, která se týká delegovaných či eh, prováděcích aktů. Um, pokud je o riziko zakotvené v legislativě, já jsem pochopila ta varovná slova, že bychom neměli opakovat chyby. Těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že to byla zajímavá diskuze. Skončila včas podle plánu. Téma samozřejmě eh, si vyžaduje naši péči a pozornost. To, co jsem zaslechl tady, bylo zajímavé. O něčem ještě určitě bude později diskutovat a to především pro mě bylo těžké pochopit jak eh, lze řešit eh, snížení rizik tím, že se zvýší kapitál bank a ne, že se sníží eh, možnost toho selhání suverénních dluhopisů. Hmm, tak já si myslím, že mm, když to bude tedy to selhání tedy těch států, které nejsou schopny splácet, tak to přece postihne banky a jestli to je 25% nebo ne, tím se ten fakt nezmění, pokud ty státy neplatí, eh, nesplácí, tak to vždycky bude problém. A hm, samozřejmě to, co eh, jste zasnělo, to si ještě vyžaduje velkou diskuzi. A hm, je třeba, abychom měli vyvážený text, budeme mít ještě hodně času k diskuzi, protože toto byla pouze první výměna názoru a druhá proběhne 7. dubna. A máme zde harmonogram veřejné slyšení, o, o kterém ještě musí rozhodnout předsednictvo 20. 20. května a 26. září Eh, návrh a 6. Deadline, října pro deadline pro pozměňovací návrhy. Musím říct, že 26. Zá, 26. září a, a, eh, eh, a potom říjem pro pozměňovací návrhy, ono se to nezdá, ale to velice krátká lhůta vzhledem k obširnosti tématu. nechci to tady spochybňovat, ale mm, mm, hodně měsíců nejdříve potom mm, velice krátká doba pro pozměňovací návrhy, možná to je příliš krátká doba, to je ještě možná budeme muset přehodnotit někdy a tím jsme skončili s tímto tématem. Děkuji zpravodajce a všem stínovým a nyní další bod kde nás čeká další zpráva, Markus Ferber. Opravdu, jak vidíte, on dnes tedy je velice exponovaný, má tady dvě zprávy dokonce. To. Jak víte, teď nás čekají dvě zprávy, novela směrnice MIFID a nařízení MIFID MIFIR a MIFID a MIFIR. Já myslím, že není třeba vysvětlovat, proč, o co tady kráčí. Určitě nám to vysvětlí zpravodaj. Jak víte, rozhodli jsme se, že nepůjdeme cestou zkráceného postupu, zjednodušeného postupu a máme zde pro, ještě další pozměňovací návrh od zpravodaje. Zpravodaj Markus Tan ten svůj návrh vysvětlí. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. No, já jsem se vlastně chtěl tématu MIFID koncem loňského roku zbavit. Tak to byl i harmonogram naplánoval, ale komise zatím nepředložila všechny akty přenesené pravomoci, ještě na některé čekáme. A RTS e a implementační technické standardy také ještě nemáme k dispozici a těmi bychom se také ještě museli zabývat v rámci našeho přeskumu a loni jsme v rámci přeskumu skrutiny slot v říjnu obdrželi informace, že asi dojde ke zdržení při realizaci MIFID a MIFIR že s ním bychom měli počítat. No a teď jsem překvapen, že to trvalo čtyři měsíce, než Evropská komise tento rozsáhlý legislativní návrh nám mohla předložit. A je mi líto, že to trvalo ještě stejnou dobu, a dlouhou dobu, snad budeme rychlejší, takže jen co se oficiálně objevil návrh komise, tak jsem se dal směle do díla a napsal jsem návrh zprávy a už je tento týden k dispozici, takže vidíte, když se chce, jde to i rychleji. A Evropský parlament, abych také zachránil čest všech kolegyň a kolegů při všech těch problémech, které jsme měli v souvislosti s harmonogramem MIFID a MIFIR, nebyly ti problémoví. To byly jiné instituce, nikoli Evropský parlament. Tak to jsem chtěl jenom předeslat protože mi to opravdu leží na srdci a teď té věci vlastní můžu být velice stručný. My jsme předtím ve vyjednávacím týmu se všemi frakcemi se tématem zabývali, jak eventuálně na takový návrh komise zareagovat a sdělili jsme komisi, že posunutí o jeden rok s těžkým srdcem bychom tedy mohli podpořit, ale Přece jenom chci říci, že jsem trochu přeskvapen, že ESMA nyní chodí okolo a říká, že ten jeden rok nestačí. Já jsem to jasně řekl komisaři i Stevenu Majorovi, že tady je prostě jenom jeden pokus a ten musí sedět. Prostě do nekonečna nějak libovolně ty lhuty prodlužovat. No, já zde mluvím jako zpravodaj, možná parlament rozhodne jinak, ale já jako zpravodaj už bych eh, v tom takto nepokračoval. A ESMA bývá taková velmi eh, mlčenlivá, bylo by dobré, kdyby mlčela i v této věci a spíše nám poskytovala informace k vlastnímu obsahu a o těch harmonogramech se moc nevyjadřovala, protože to není její úkol. Její úkol je to realizovat a poskytovat to, co je k realizaci potřebné. Návrh komise se pohybuje v tom rámci, rádi jsme eh, vlastně projednávali i předtím ve spolupráci s tím vyjednávacím týmem z komisí. Když jsem si celou záležitost ale prohlížel, tak jsem zjistil, že tam je ještě transpoziční datum, datum pro realizaci, to musí být také ještě nově nastaveno. A to proto, že chybí všechna ta opatření na úrovni 2. A ty jsou základním předpokladem pro dodržení tohoto realizačního termínu. A proto navrhuji i tento termín posunout, protože členské státy vlastně vůbec nemůžou eh, v, tom, v té lhůtě, která je ve stávající směrnici, transponovat a implementovat, protože ještě nejsou schválené příslušné dokumenty. Také vím, že je celá řada zájemců, kteří říkají, no, my jsme teď v rámci té realizace zjistili, co všechno ještě nesedí tak úplně stoprocentně, co tak jako nefunguje tak co kdybychom rovnou udělali review MIFIDu? A když se podíváte na můj návrh zprávy, tak zjistíte, že eh, se od tohoto přístupu distancuji, protože pokud začneme kromě termínu diskutovat ještě řadu jiných věcí, tak to za rok určitě nestihneme. Takže já navrhuji ve svém návrhu zprávy to, abychom se zaměřili na to, o čem zde jde, a to je datum, termín. Ještě jsem neměl příležitost, naskytne se zítra, pohovořit s nizozemským předsednictvím v radě, tak aby mě totiž zajímalo, jak tam vidí harmonogram. Už se tak trochu známe, ale zatím jsem nic neslyšel, jak by to konkrétně mělo vypadat, ale byl bych rád, kdyby i rada měla podobně ambiciozní přístup, co se týče časového řešení tématu, tak aby co nejrychleji bylo možné dospět ke schodě mezi radou a parlamentem, bude-li to možné. Protože, jak říkám, já jako zpravodaj nechci přispívat k tomu, že by docházelo k dalšímu zdržování. Takže tolik těm dvěma zprávám, které zde předkládám. A já doufám, že jsou to teď poslední zprávy, které předkládám jako zpravodaj k MIFID a MIFIR. Také chci poukázat na to, že první návrh komise je ze září 2000 11, takže budeme moci brzy slavit pětileté výročí. Ale rád bych to oslavil pouze, pokud budou ty věci skutečně uzavřené a nebudeme ještě uprostřed vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Za Annelies Doc, která ní má nádhernou holčičku, pokud jsem správně informován? Ano, je to pravda. E, analýz pr- pracovala na tomto tématu, ale v tomto měsíci se jí narodila e, holčička e, Izabela. Matce i dceři se vede dobře Markusy. Nicméně k tématu. Eh, MIFID eh, a MIFID 2 jsou eh, hlavními legislativními texty z doby po krizi. Všichni souhlasíme s tím, že je zapotřebí to provést správně. Nová legislativa musí být spuštěna co nejdříve. Před šesti měsíci v tomto výboru jsme poprvé hovořili s ESMO a s komisí a dozvěděli se od nich, že si myslí, že nebudou schopni splnit ten původní termín 3. ledna 2017. Poslanci eh, se scházejí s ESMO a s komisí téměř každý měsíc a to nás velice překvapilo, protože do té doby se o tom nikdo nikdy z nich nezmínil. Nicméně proskoumali jsme eh, data a fakta, abychom zjistili, co by bylo nejlepší udělat. Eh, abychom zajistili finanční stabilitu, zvýšili ochranu investorů a zajistili hladké fungování trhu a e, poskyt, abychom poskytli průmyslu e, právní jistotu. E, po všech těchto úvahách Evropský parlament sepsal velice jasný dopis 27. listopadu 2015, podepsal ho zpravodaj a předseda, bylo to posláno jménem celého vyjednávacího týmu a psali jsme tam, že jsme zklamaní tím spožděním a zejména tím, že jsme o něm byli informováni tak pozdě. Nicméně eh, budeme se tak o takovém spoždění bavit za dvou podmínek. A sice eh, za prvé komise bude průběžně informovat parlament o eh, implementaci, včetně projektového plánu a klíčových milnicích pokud bude potřeba rok navíc, pak chceme přesně vědět, na co bude ten rok použit. Potom chceme mít jistotu, že komise i průmysl budou připraveni na to nové implementační datum v lednu 2018 aby bylo jisté, že nebude žádné další spoždění. E, komise e, předložila dokument, e, kterého my si vážíme, nicméně budeme potřebovat v průběhu procesu ještě mnoho dalších záruk, že ty termíny budou splněny. Za druhé jsme jasně řekli, že parlament eh, bude uvažovat o prodloužení MIFID 2 a MIFIR pouze v případě, že komise přijme eh, legislativu druhé úrovně co nejrychleji a pokud eh, zohlední obavy parlamentu, které jsou obsaženy a vyjádřeny v mnoha dopisech na adresu ESMA i komise. Legislativa úrovně 2 dosud přijata nebyla komisí a nedočkali jsme se žádného ujištění, že obavy parlamentu budou zohledněny. Všichni chceme postupovat co nejrychleji. Chceme poskytnout právní jistotu průmyslu. Při implementaci této zásadní reformy eh, fungování finančního trhu v Evropě je ale v tomto kontextu velice důležité, aby, dvě podmínky, aby tyto dvě podmínky parlamentu byly naplněny. Eh, frakce SD tedy vítá zprávu pana eh, Ferbera a eh, tu spolupráci s ním jakožto zpravodajem kontextu jeho dvou návrhů zpráv si myslíme, že je důležité pozměnit eh, primární text eh, MIFIRu eh, tak, aby, aby to mohlo fungovat jako balíček O tom jsme už diskutovali a domníváme se, že to má podporu napříč frakcemi. Proto eh, předkládáme návrh na pozměnění v této oblasti a doufáme, že ten si eh, zajistí vaši podporu. Eh, kromě problému, které má SDS MIFID 2 ohledně nového režimu pro komoditní deriváty. E, konkrétně jsou to potom nové, e, e, nový režim pozičních limitů. My jsme už několikrát jasně vyjádřili naše obavy a ty byly zahrnuty do těch dopisů zaslané jménem celého vyjednávacího týmu do ESMA i komisi. Rádi bychom od komise aktuální informace o tom, do jaké míry eh, hodlá zahrnout naše připomínky do svých návrhů na legislativu úrovně 2. Eh, děkuji a vyřídím vaše blahopřání Annelíze a Izabel. Děkuji, Kay Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím se spravodajem a s analýze. Eh, musíme eh, zohlednit ten požadavek, eh, že 18 členských států je potřeba na oddálení MIFIDu ta, ta pravidla budou rozhodnuta na úrovni dvě, k, k čehož se od komise stále ještě nemůžeme e, dočkat. E, tak jako mi kolegové si myslím, že je to e, záminka pro otevření toho textu a změny některých věcí. My jsme mnoho dlouhých hodin bojovali v trialozích za detaily v MIFID 2 a všichni, kdo se do toho procesu zapojili, nechtějí, aby se, aby se ten proces celý opakoval. E, vidím, že pan zpravodaj se přímo zakuckal nad tím pomyšlením. Každopádně je tu několik málo konkrétních případů, kde právní výklad textu nesouhlasí s tím, co my jsme zamýšleli. Na to eh, poukazuje ESMA a národní orgány dohledu. A já bych chtěla podpořit ESMu eh, a podpořit paralelní zacházení s balíčkovými obchody. Zdá se, že je to spíš přehlednutí, že balíčkové obchody eh, mohou nyní využívat určitých výhod, ale ale ne eh, před obchodních eh, výjimek protože ta, ta snaha o vyvážení dlouhodobé je eh, jasná, o tom si myslím, že nikdo z nás nepochybuje a neměla by tomu bránit legislativa při svém současném výkladu. Pak je tu ještě další otázka, kterou bychom se měli zabývat. A to je to ustanovení o e, regulování e, vysoko, e, nebo firm s vysokou frekvencí obchodu. Tím vlastně se do toho spadají firmy, které se snaží zabránit eh, svému riziku. Myslíme si, že jsou to firmy, které v současnosti eh, využívají transparentní platformy a ty by v podstatě neměly jinou možnost, než se vrátit na trh OTC, aby nebyly klasifikovány jako MIFITové eh, firmy. V takovém případě by museli plnit požadavky směrnice a přišli by o všechny výhody, jako jsou výjimky z EMIR, za kterou parlament tolik bojoval. Já doufám, doufám, že se nám podaří eh, najít řešení na tyto drobnosti. Eh, byla bych vděčná za nějaký jiný právní výklad. To jsou dva ojedinělé případy. Nechci otevírat celý MIFIR, ale pokud nastanou problémy s právním výkladem, eh, pak je na nás, abychom se zastili své odpovědnosti a našli politickou vůli na to, abychom ty nejasnosti odstranili. Děkuji. Petr. Ano, tak já teď znovu budu mluvit za Koru. Kora bych chtěla poděkovat zpravodaji za to, že vypracoval návrh zprávy tak rychle po návrhu komise a domnívá se, že je zásadní poskytnout národním regulátorům jistotu a právě tak účastníkům na trhu. A to, co nejdříve vzhledem k přijetí legislativy MIFID. Nicméně eh, koře stále dělají starosti eh, režimy palíčkových transakcí a i nadále podporuje změnu na úrovni 1, eh, která by zavedla transparentnostní výjimky před obchodem. Proto bude nadále spolupracovat se spravodajem a dalšími členy vyjednávacího týmu v následujících dnech a týdnech. Děkuji vám. Děkuji, Fabio De Masi. Tak i já bych chtěl pogratulovat Annelies, protože na rozdíl od ESMA porodila včas. Takže eh, zcela souhlasím s tím, co eh, tak hezky schrnul Markus Ferber. Není k tomu mnoho co dodat. Ty problémy, o kterých se zmiňujeme v dopise, budou, doufejme, plně vyřešeny v souladu s tím, co bylo dohodnuto na úrovni 1. To je z mé strany vše. Děkuji. Takže můžeme dát eh, rychle slovo Tilmanu Lojerovi z komise. Eh, ano, děkuji. Eh, jenom pár slov. Zmiňovali jste se o naší rychlosti a o našem časovém harmonogramu. Uznáváme, že jste mnohem rychlejší než my. Kdybyste věděli, jaké procesy musíme podstoupit, než předneseme legislativní návrh, možná byste měli pro nás více soucitu. Eh, pro nás, kteří tady sedíme čtyři měsíce, to je trochu dlouho, nicméně přesto je to rychlé v porovnání s některými jinými eh, postupy my jsme záměrně upustili od obsahových změn v tomto návrhu. Eh, uvědomujeme si otázku balíčkových transakcí, ale rozhodli jsme se ji nedávat do návrhu, protože jsem viděl alespoň pět různých definicí balíčkové transakce a eh, dát to do eh, právního textu, tím bychom vlastně otevřeli pandořinu skříňku, tak to je velice obtížné a každá průmyslová asociace chápe paličkovou transakci jinak a těžko tady jaksi odstraňovat zrno od plev my jsme to tedy schválně se rozhodli nedělat. Pokud je o nadcházející sekundární legislativu, ty tři akty v přenesené pravomoci se připravují, jsou v podstatě hotové, zatím zkoumáme poslední právní detaily a bohužel e, dojde tedy ke spoždění kvůli překladům. E, akty přenesené pravomoci musí být k dispozici v 28 jazycích, na tom nic nezměníme, bude nás to stát nejméně další měsíc. Potom k RTS. My si uvědomujeme vaše obavy a konzultujeme eh, ESMA eh, poměrně často, eh, pokud jde o transparentnost, pokud jde o poziční limity. Je to velice nabitý harmonogram, který by ale neměl ohrozit to, že ty aktivy měly být hotové v létě 2016 je tedy velice těžké zahrnout všechno, eh, přesvědčit ESMU, aby nám to poslala zpátky a vyhnout se formální proceduře odmítnutí. Měli bychom tedy být hotovi v červnu, v červenci 2016. Pokud bychom vyhověli všem těm připomínkám, pak by to v podstatě vyžadovalo dohodu s ESMA. Eh, pokud bychom zahájili jakékoliv formální eh, odmítnutí, pak bychom ten harmonogram nedodrželi. My jsme eh, v kontaktu se všemi a snažíme se problémy vyřešit tak, jak to jen jde v takové krátké době. Děkuji. Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, ich weiß natürlich, dass es schwierig ist. Děkuji, já vím samozřejmě, že je těžké něco protlačit komisí, já s vámi také hluboce soucítím, no ale musíme občas také protlačit určité věci parlamentem a prostě jsme schopni to občas udělat rychleji, ale o to tady dnes nejde. Já jsem to vzal na vědomí, že zde jsou tady přání různých kolegyň a kolegů, aby se to či ono téma eh, ještě zmínilo, takže já to takto beru i jako vstup pro mé rozhovory s nizozemským předsednictvím, protože se věc podaří pouze tehdy, když to společně zvládneme rychle. Nemá smysl teď eh, měsíce a měsíce vyjednávat, protože to není signál, na který by čekal trh a také to není ten signál, který bychom si přáli interně. Ale principiálně package transactions je téma, které se objevilo, na které ještě není úplně řádná odpověď a vím, že o tom mnozí hovoří, o tom nadpisu a nadpis je nějaký, ale pak ho chápe každý jinak, takže to je také třeba vyřešit, protože jinak by to nemělo smysl. Jinak doufám, že ten ambiciozní harmonogram na naší straně budeme moci dodržet a byl bych rád, kdyby i nezávisle teď na té legislativě komise v oblasti opatření úrovně 2 ten nám přislíbený harmonogram více méně byla schopná dodržet, tak abychom tedy rychle brzy měli zde i ty akty v eh, přenese pravomoci, ty implementační akty a ty regulatorní standardy, kterými se chceme také intenzivně zabývat. Proto my jsme poskytli naše vstupy, ale to je specifická kapitola, která nezávisí nyní na tom, o čem zde hovoříme. Jenom tom nezávislá. Děkuji všem a děkuji také kolegům, kteří ukazují, že opravdu ty mnohé hodiny, které jsme společně strávili, eh, upevnili naše vztahy a ještě nás celá řada společných chvil čeká. Těším se na ně a děkuji vám. Thank you. Děkuji. Tím můžeme uzavřít tento bod a naši schůzi. A u této zprávy musím objasnit, že se vede to řízení pouze anglicky, protože chceme přijmout návrh rychle, takže pozměňovací návrhy nelze předkládat e, e, elektronicky, ale manuálně a sekretariát vás bude informovat. Harmonogram je tento, deadline pro pozměňovací návrhy 29. únor, 5 odpoledne a budeme o nich jednat 16. a 17. března a hlasovat hned poté. Eh, a plenárka se ještě musí potvrdit. Děkuji, tím končím schůze a příští schůze patnáctého 16. března. Děkuji.